velmi nabité pracovní dny. Takže hned budeme pokračovat. Pokud nejsou připomínky k pořadu jednání, prohlašuji pořad jednání za schválený. Informuji vás, že tlumočení je dostupné ve všech jazycích našeho výboru. Děkuji tlumočníkům schválení zápisu ze schůze 22. a 23. února. I zde, pokud nebudou předloženy připomínky do konce schůze, budeme považovat zápis ze schůze za schválený. Dnešní schůze bude webstreamována. Kromě toho vás také informuji o tom, že zítřejší odpolední schůze, když budeme předkládat s Georgem Lyonem úvahy o budoucnosti společné zemědělské politiky, bude probíhat v jiném sále. Nebude to zde v tomto sále, bude to v jiném sále. ASP 2Q2. Nebo tedy vlastně Jan. 2Q2. Teď tedy zahajuji zasedání výboru a jako první máme prezentaci studii na téma Nový režim jednotné platby po roce 2013. Nový přístup, nové cíle. Na žádost koordinátorů a tematického oddělení bylo zadáno byla zadána externí studie na toto téma. Tato studie může být užitečná k tomu, aby se prohloubily znalosti ohledně přípravy a legislativy společné zemědělské politiky po roce 2013. Rád bych přivítal pána Jean-Christopha Biro, který je koordinátorem studijní skupiny a pan Byro nám přednese prezentaci této studie a následně po této prezentaci se budete moci ptát a na vaše otázky pan Byro určitě rád odpoví. Děkuji také zástupcí, zástupcům komise a bez dalších odkladů dávám slovo jean christophe Byrovi, který nám přednese tuto studii. Prosím. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Studie. Já tedy budu hovořit francouzsky. Máte před sebou prezentaci v angličtině, abyste to mohli lépe sledovat. Tato studie je k dispozici ve velmi provizorní verzi. Omlouvám se, protože je to opravdu, opakuji, velmi provizorní verze, je tam hodně překlepů a je zde problém soudržnosti mezi textem a tabulkami. Závěrečná verze bude k dispozici příští týden. Je to studie, která byla uskutečněna skupinou ekonomů osmých různých členských států. Zadávací podmínky, které jsme dostali, byly následující. Stav systému jednotné platby v Evropské unii přehled kritik a návrhů na reformy, které předložily různé skupiny, nevládní organizace, členské státy, zemědělské organizace spolu s hodnocením a s určitými číselnými údaji za těmito návrhy a potom konečně návrhy na reformu systému přímých podpor jednotné platby v rámci společné zemědělské politiky po roce 2013. Takže v první části studie šlo o to, abychom popsali současnou situaci přímých plateb po kontrole stavu společné zemědělské politiky, z níž vyplnula celá řada věcí, celá řada změn. To, co tady označujeme SPS, režim jednotné platby, to zahrnuje jak eh, jednotnou platbu ve starých členských státech, tak i Single Area Payment Scheme v té desítce nových členských států. To, co jsme viděli na základě mikroekonomických i makroekonomických údajů, je zavádění implementace různých, eh, nebo těchto systémů v různých členských státech. Do roku 2013 eh, po reformách zavedených v souvislosti s kontrolou stavu SZP dojde v podstatě k oddělení všech těchto pladeb, které budou po roce 2013 zahrnuty do jednotného systému a s výjimkou platby na bavlnu a na bíložravce. Jeden bod, který se příliš často nezmiňuje, je velká flexibilita, která byla ponechána členským státům eh, v rozdělování pladeb, ať už se jedná o volbu historického modelu či nikoli. A také pokud jde o převzetí určité části eh, zbývajícího rozpočtu a rozdělení na ostatní politiky. Dále zde odlišení mezi pilířem 1 a pilířem 2 společné zemědělské politiky. To je v členských státech už tak trochu umělé rozdělení a společná zemědělská politika je už eh, nyní v podstatě řešena v rámci subsidiarity. Článek 900 eh, 1968 je nejznámější, ale je to celá řada jiných eh, článků, které umožňují členským státům využívat zdroje z prvního pilíře, aby mohli dělat různé akce i v rámci životního prostředí, které by mohly spadat do druhého pilíře. Je to velmi důležitý bod, protože když se podívám například na Francii, z 5,6 miliard přímých plateb, pokud by francouzská vláda využila veškerou flexibilitu, tak by mohl francouzský stát přerozdělit 3,6 miliard, to znamená více než jednu polovinu, takovým způsobem, jaký by uznal za vhodný. Takže to je jeden důležitý bod, protože už tedy hranice mezi jednotlivými systémy platby není příliš neprostupná a právě proto jsme chtěli v některých případech se podívat na celý systém přímých plateb i těch, které se provádí v rámci druhého pilíře. Vidíme, že je zde velká závislost zemědělských příjmů na přímých platbách. A to i v průměrném roce, jako například v roce 2006, téměř 50 příjmu na evropské úrovni je tedy tvořeno přímými platbami. A o to více je to ve špatném roce, jako třeba v roce 2009. Jsou zde velké rozdíly mezi členskými státy. Například v Nizozemsku ty přímé platby jsou malou částí, ale třeba ve Finsku je to velká část. Ale pozorujeme i velké rozdíly v rámci členských států, mezi producenty, mezi regiony, mezi zemědělci. Ať už je to na hektar anebo na pracovníka. Potom jsme se podívali na jednotlivé kritiky systému přímých plateb po reformě z roku 2003, to znamená oddělení plateb a po kontrolu stavu společné zemědělské politiky. Některé z těch kritik nám připadaly poněkud eh, nemístné, ale některé si zaslouží, aby byly vzaty v úvahu při definici příštího systému přímých plateb. Především se jedná o kritiky, které se týkají nerovného rozdělení těchto plateb. V některých členských státech to pořád ještě odráží minulost ohledně kapitalizace plateb eh, do hodnoty aktiv. Eh, to vede k úniku mimo zemědělský sektor a potom je zde takový malý dopad na životní prostředí té takzvané cross-compliance podmíněnosti. Myslíme si, že toto jsou dost důležité body, které bychom měli vzít v úvahu pro budoucnost. Dále jsme se podívali na návrhy, které byly předloženy i ze strany členů, nebo tedy poslanců Evropského parlamentu, pokud jde o reformu přímých pleteb a obecně společné zemědělské politiky po roce 2013. Více než 40 návrhů je velmi rozumných. Tyto návrhy byly zveřejněny, v každém případě tedy jsou k dispozici, pocházejí od členských států, zemědělských organizací, nevládních organizací a různých reflexních skupin. Samozřejmě mezi těmito návrhy jsou velké rozdíly. Jsou zde návrhy na úplné zrušení podpor v rámci společné zemědělské politiky, až po to, že by se měl zachovat status quo, anebo že by se měl zachovat systém, který by kompenzoval za to, že jsou zemědělci povinni dodržovat přísnější podmínky než jejich konkurenti z třetích zemí, například ohledně pohody zvířat, ohledně geneticky pozměněných organismů a tak dále. Jsou zde také návrhy, které se týkají transformace současného systému do systému, který bude proticyklický, to znamená, že úroveň platby by se přizpůsobovala situaci na trhu. A nebo jsou zde i jiné návrhy, které se týkají toho, že by se stávající rozpočet prvního pilíře využil k tomu, aby se vybudovala nebo vytvořila odměna za veřejné služby nebo veřejné statky, které zemědělci společnosti poskytují. V některých případech eh, jsou tyto návrhy předloženy nevládními organizacemi, v rámci ekologie, ale dostali jsme také návrhy třeba ze strany zemědělských organizací, některých vlád, Združení zemědělců a tak dále. Takže v těch návrzích pozorujeme určitou konvergenci, určité zblížení. Nicméně jsou zde i velké rozdíly mezi jednotlivými aktéry. Především pokud jde o rozpočet mezi členskými státy, o výši podpor a jsou zde také rozdílné názory na to, zda by se tyto podpory měly či neměly spolufinancovat z národních zdrojů. To jsou podle mě největší rozdíly mezi jednotlivými návrhy. Tyto návrhy nás vedou k určitým principům, které z toho vyvozujeme. Chceme navrhnout tedy budoucí organizaci přímých plateb, i když si myslíme, že možná tím trochu překračujeme svůj rámec kompetence technických odborníků a zacházíme trochu na politické pole, což je věc, která pro nás není příliš pohodlná, ale docházíme k tomu, že by možná bylo dobré přeorientovat část současných plateb směrem na poskytování veřejných statků. V širokém smyslu bezpečnost potravin, zachování krajiny a venkovských oblastí, protože současný systém neumožňuje chránit vodu, půdu, biodiverzitu na úrovni, která by poskytovala dostatečnou jistotu pro zachování výrobní kapacity z dlouhodobého hlediska. To je takový princip, který jsme z toho vyvodili, je to dost subjektivní. Další bod je, že současný systém financování prvního pilíře zcela ze strany evropského rozpočtu a druhého pilíře částečně z národních rozpočtů, to vede k velké demotivaci. K tomu, aby se využívaly velmi zajímavé nástroje z druhého pilíře, především k tomu, aby se poskytovaly ty veřejné statky, o kterých jsem hovořil. A to nás vede k tomu, že předkládáme myšlenku, že harmonizace výše spolufinancování mezi jednotlivými pilíři by mohla být zajímavá, i když samozřejmě víme, že to působí celou řadu institucionálních problémů, které nesmíme zanedbávat na úrovni rozpočtu, na úrovni rozhodovacích postupů a tak dále. Když se podíváme na dopad na mikroekonomické údaje, účetní informační sítě, tak vidíme, že jakákoliv změna v současných pravidel vede k velkým transferům v rámci jednotlivých členských států, i kdyby se zachovaly ty rozpočty, ty celkové rozpočty na stávající úrovni. A ty dopady nejsou vždy zjevné. Myslím si, že z toho také vychází důvod, proč požadovat ještě větší subsidiaritu. Už jsem říkal, že subsidiarita existuje. Musí ale platit i nadále základní minimální společná pravidla, aby se neskreslovala hospodářská soutěž na úrovni Evropské unie. Pokud jde o návrhy na reformu systému přímých plateb, my jsme navrhli, i když podle mého názoru se tím tak trochu vzdalujeme od naší oblasti technické odbornosti. V rámci tohoto konsorcia, kde bylo 15 ekonomů z různých členských států a kde byly velké rozpory, vnitřní rozpory, především pokud jde o výši spolufinancování, pokud jde o výši rozpočtu, který má být určen na odměnu za veřejné statky. Nicméně musím říci, že ty rozpory, které jsme měli my v naší pracovní skupině, jsou ničím ve srovnání s tím, co může existovat na politické úrovni. Nicméně došli jsme k určitým návrhům. Současná závislost eh, příjem, příjmu na přímých platbách je taková, že v současné době se nám jeví jako nemožné, že by se krátkodobě nebo v nejbližší budoucnosti zrušil tento systém jednotné platby, Potřebovali bychom dlouhé přechodné období a pokud by k tomu mělo dojít, tak by bylo dobré, jasně naplánovat jednotlivé etapy, aby producenti měli jasnou představu o tom, jak to bude do budoucna vypadat, aby to pro ně bylo srozumitelné. Navíc zemědělci potřebují určitou koherentnost a pokud se podíváme například nových členských států, kde ty platby jsou pořád v nějakých přechodných fázích, kdy do roku 2013 budou zvyšovány, do roku 2016 pro určité členské státy, tak tam si myslím, že zvyšovat postupně tyto platby a potom je najednou úplně zrušit, to by nemělo smysl. Nicméně myslím si, že bychom zde měli tento systém zásadně přeorientovat tak, aby se více odměňovaly zemědělci za to, že poskytují veřejné služby, veřejné statky. Ať už se jedná o zachování krajiny, zachování venkovského prostoru, biodiverzity a tak dále. To jsou věci, které v současné době odměňovány nejsou a myslíme si, že je zajímavé relativně navýšit rozpočty určené na tyto veřejné statky, pokud se těž evropský rozpočet nezvýší, tak by bylo vhodné postupně snižovat tu složku, která podporuje pouze zemědělské příjmy. To neznamená, že by se nutně měl sloučit první a druhý pilíř. Jsou zde velmi specifické postupy v rámci druhého pilíře, především rozpočtové programování, rozpočtové plánování, které vede k tomu, že bychom neměli nutně tyto dva pilíře slučovat, ale některé režimy, například eh, podpora z nevýhodněných oblastí, by mohla být buď součástí širokého systému regionálních plateb eh, v rámci druhého pilíře, anebo eventuálně určité míry podpory na hektar v rámci prvního pilíře s tím, že by zde mohlo dojít eh, k určitému propojení toho, co v současné době existuje v obou pilířích. Pokud je o podporu příjmu, my navrhujeme, aby se zachovala tato podpora. Měli bychom se ale ubírat směrem k jednotnějšímu systému, kde bude méně nerovností mezi regiony a zemědělci. Simulace, které jsme provedli v tomto smyslu, jsou velmi znepokojivé, musím říci, protože pokud se podíváme například na způsob přidělování na pracovníka, spíše než na hektar nebo na zemědělskou firmu, tak dochází k velkým transferům, které se nevždy ubírají tím směrem, jak jsme si původně představovali. Především platby na pracovníka by mohly mít eh, zcela rozporuplné účinky. Abych uvedl příklad, mohlo by to například vést k přesunu rozpočtu z extenzivních chovů směrem ke kvalitnímu vinařství nebo něco podobného. Takže tady se dovolujeme zazvonit eh, trochu na poplach. Pokud rozhodneme o nových pravidlech pro přidělování plateb, tak bychom měli provést velmi konkrétní, přesné studie, abychom se podívali na to, jaké to bude mít dopady, protože ne vždy jsou tyto dopady předvídatelné, jak už jsem říkal. Jak jsem říkal, Chce to větší subsidiaritu, aby se tyto nežádoucí účinky omezily, protože státy konkrétně také regiony, jsou v nejlepší pozici, aby definovali úroveň plateb a tak dále. Snažili jsme se podívat také na návrh několika sociálních skupin, například družstev některých členských států, že by se tyto přímé platby měly indexovat podle situace na trhu, podle situace zemědělských cen. A i když jsou zde určité zajímavé prvky, tak se domníváme, že to není příliš dobrý nápad a že by to mělo škodlivé dopady, k němž se budeme moci vrátit, až eh, položíte konkrétní otázky. Pokud jde o druhou složku, kromě tedy té podpory příjmu, což je odměna za veřejné statky, tak problém budoucího systému veřejných nebo tedy přímých plateb je zabránit těm nežádoucím účinkům, které existují v současné době ve druhém pilíři. Je to velmi složitý systém, který má velké administrativní náklady, působí problémy při implementaci pro celou řadu členských států, kde je mnoho drobných zemědělců, a vycházeli jsme z prací, které v současné době jsou realizovány v oblasti veřejných statků a na základě toho jsme navrhli několik principů pro režim podpory nebo tedy kompenzace za veřejné statky. Jsou zde takové určité paušální pravidla a potom konkrétnější akce, podobné jako máme v současné době v těch agroalimentárních a environmentálních režimech. Nicméně, opakuji, měli bychom ponechat velkou subsidiaritu. Hlavní dopady. Měla by to být rovnoměrnější distribuce těchto podpor, pokud tedy budou zachovány podpory příjmu. Já si myslím, že musíme být velmi pragmatičtí, musíme vědět, do jaké míry nám situace na trhu umožňuje ubírat se směrem k tomuto jinému systému, to znamená odměnu za veřejné statky. Měla by to být tedy jednotnější, rovnoměrnější distribuce, rovnoměrnější rozdělení. Měla by to být podle našeho názoru jednotná platba na hektar a měly by zde být stropy podle podle pracovní síly. To nám připadá trochu lepší než pouze podpora na pracovníka, protože když jsme dělali simulace, tak to vypadalo dost nepokojivě. Další dopad je problém transferu mezi členskými státy. Kdybychom měli jednotnější platbu na hektar, i když eh, můžeme předpokládat, eh, že by se zde vzala v úvahu parita kupní cíly za euro v jednotlivých členských státech. Nicméně měli bychom se ještě jednou zamyslet nad těmito rozpočtovými transfery i v souvislosti se strukturálními fondy, rabaty a tak dále. Na druhé straně by nebylo nezajímavé zamyslet se nad myšlenkou určitých národních rozpočtů, které by byly předem definovány na základě relativně objektivních kritérií, jako je například eh, pracovní síla, zemědělská plocha nebo oblasti eh, s vysokou hodnotou z hlediska životního prostředí a tak dále. A v rámci tohoto rozpočtu, této obálky, by byla ponechána členským státům velká subsidiarita. Pokud jde o výši spolufinancování, myslím si, že by bylo zajímavé mít podobné spolufinancování, jako to, co máme teď v obou pilířích eh, i když samozřejmě perimetr nebo okruh, který bude pokryt těmito pilíři, se bude moci změnit. Musíme samozřejmě zvládnout ten přechod, to přechodné období. A když máme spolufinancování z národních zdrojů, tak to vede k tomu, že máme rozpočty na dobrovolné bázi a má to dopady na rozdělení podpor ze společné zemědělské politiky, která je velmi nerovnoměrné mezi jednotlivými státy. Takže bychom spíš byli pro variabilní výši spolufinancování na základě relativně objektivních kritérií, aby bylo jednodušší přijmout politiku, která by byla založena na příspěvku národní politiky. Nicméně si myslíme, že bude nutno zachovat určitý společný rámec, evropský rámec CZP, a to i ve velmi veřejných aspektech, protože i zde můžeme velmi snadno pozorovat narušení hospodářské soutěže a potřebujeme především harmonizovanou definici těch referenčních požadavků. To znamená, co by měl zemědělec dodržovat, pokud jde o ekologická kritéria, kritéria na ochranu krajiny, zvířat a tak dále. A to, co by bylo eventuálně předmětem eh, těch plateb, které by byly kompenzací za poskytování veřejných statků, protože už v současné době máme určitá kritéria de minimis, eh, která jsou dost rozdílná mezi členskými státy, například v oblasti pohody zvířat, dobrých životních podmínek zvířat. V Nizozemsku jsou ty národní normy přísnější než normy v některých jiných členských státech a samozřejmě si dokážeme velice snadno představit, že někteří zemědělci by dostávali podpory, aby dosáhli úrovně, která je požadována jinde v členských státech, ale je to zase naopak pro ně bezplatné, takže to by vedlo k narušení hospodářské soutěže. Velmi rychle proběhnu poslední slajdy, tam jsme se snažili posuzovat kompatibilitu tohoto příštího systému režimu jednotné platby s mezinárodními pravidly, nevíme žádný problém, pokud jde o VTO a tak dále. Především pokud nedojde k dohodě, ale i kdyby k dohodě došlo. Kdyby se parlament a rada dohodli, že tam bude vložena určitá kontracyklická složka, což my nedoporučujeme, tak bychom měli dávat pozor, pokud tedy v dohadu jde k dohodě, na limity takzvané overall trade distorting support, což by bylo nejzávaznější kritérium v této oblasti, ale nemyslíme si, že by zde skutečně byl problém. I dohoda v rámci VTO by ponechala poněkud eh, široký eh, nebo širokou marži proto, abychom mohli provádět proticyklická opatření. Pokud jde o vztah eh, s regulací trhu, je jisté, že systém přímých plateb, i když bude zrevidován, tak v žádném případě nemůže nahradit potřebnou regulaci trhu. Především proto, aby se zohlednila volatilita cen a příjmů. To víte, že je velký problém přímé platby a to i když se přeorientují směrem na veřejné statky, tak můžou hrát úroveň stabilizátoru, mohou stabilizovat příjmy. To jsme pozorovali už ve znevýhodněných oblastech Evropské unie. Myslíme si, že v některých případech nejsou žádná tabu, pokud jde o to, že by ty platby mohly být navázány na produkci, pokud tato produkce se projeví poskytováním veřejných služeb nebo veřejných statků, například eh, chov eh, hospodářských výřad eh, v okrajových oblastech. To už do určité míry umožňuje článek 68, ale je jasné, že systém přímých plateb rozhodně nenahrazuje tradičnější společnou zemědělskou politiku, která je založena na regulaci trhu. Na závěr. Chci říci, že je jasné, že jsou zde určité institucionální problémy, finanční problémy, které by byly vyvolány novou definicí systému přímých plateb v té linii, kterou navrhujeme, že by zde tedy bylo více spolufinancování, větší úroveň spolufinancování, aby se zabránilo té diskriminaci současného druhého pilíře, přesun rozpočtu směrem k veřejným statkům a potom subsidiarita, která by se dost obtížně zvládala, protože to, že bychom ponechali členským státům, které mají velmi rozdílné struktury, možnost eh, že by si vybrali, jakým způsobem přizpůsobit ten systém svým místním potřebám, tak samozřejmě musíme zachovat alespoň minimální požadavky na evropské úrovni, pokud jde o podporu příjmu, ale také pokud jde o tu složku, kterou jsme označili kompenzace za veřejné statky. Děkuji. Výborně. Děkuji, Jean-Christophe Biro. Myslím, že jste nám poskytl celou řadu zajímavých impulzů. Už se přihlásilo několik řečníků. Nejdříve Papastamkos.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 v tomto směru by bylo třeba tuto studii ještě doplnit. Jde totiž o nástroje, které zajišťují to, že nebude docházet k vylidňování venkova a e, de facto zajistí další trvání zemědělského sektoru. Eh, také je důležité, aby tyto subvence do zemědělství byly rozdělovány spravedlivým způsobem. Já bych měl jednu otázku na pana Biro, který to možná už krátce zmínil, ale jde mi o toto. Kofinancování v prvním pilíři, je to slučitelné s legislativou společenství? Odpovídá to předpisům společné zemědělské politiky? A dále by ta zpráva také měla být ještě doplněna o to, o čem se diskutuje v souvislosti s budoucností společné zemědělské politiky. E, tady mně jde o malé zemědělské podniky. Co se stane, jaké dopady to na ně bude mít po roce 2013? To bych chtělo proskoumat více do hloubky. Děkuji. Děkuji, já plně souhlasím s tím, co jste říkal. A teď James Nicholson, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Bylo to velmi zajímavé vyslechnout si to, co bylo řečeno a co nás čeká. I jako každý členský stát lišíme se a můžeme se vždycky zamýšlet jenom na tu situaci, kterou známe nejlépe ze svého domovského státu, protože nejsme obeznámeni se situací ve všech 27, ale uh, práva pana Langa ukázala velmi jasně, že tady je velká nerovnost, co se týče uh, distribuce do členských států systém eh, té jednotné platby na farmu, to je eh, ústřední pro to, nebo klíčové pro to, aby většina malých nebo celá řada malých farem přežila do budoucnosti. Já jsem úplně příliš jasně neslyšel, kdybychom eh, tuto platbu jednotnou porovnali s tou kontrolou systému a porovnali s počtem dobytka, který je na těch farmách ovcí, je tady ukáz máme určité důkazy o tom, že třeba to i bude ubývat, ubývat v těch oblastech, které jsou citlivé na životní prostředí z toho budoucího hlediska. Měli bychom tyto věci mít srovnané a mít na ně odpovědi předtím, než budeme eh, moci rozhodnout, jak distribuovat ty fondy. Většina farmářů, se kterými hovořím, některé jsou více oddělené, ty systémy financování jiné méně, ale záleží to na tom, co bude, co vycházejí z toho, co měli na těch formách v roce 2002 a nevědí, jak to bude vypadat v roce 2013, jaké budou ty změny. To znamená, ty změny je potřeba předem znát a nějak řídit. U toho otázka kofinancování. Pokud, pokud to nebude povinné, pokud to bude jenom dobrovolné u členských států, nebude to znamenat, že vlastně to nebude již společná zemědělská politika, politika, protože tady nebude ten společný prvek, bude, to, eh, bude se to měnit v jednotlivých členských státech, tak jak si to ten členský stát upraví. Děkuji, Jamesy. Zajímavé bude vyslechnout si odpovědi na tvoje otázky. Albert Des, prosím. Děkuji, pane předsedo. A srdečně děkuji autorovi studie. Myslím, že tam zazněla řada zajímavých podnětů, i když je to třeba ještě tu a tam doplnit. Já si myslím, že první pilíř také do budoucna musí existovat i bez kofinancování, poněvadž ta vede k jistotě potravin nami pro půl miliardy lidí. Je to vlastně posilování venkova, posilování zemědělství a tak dále. Já myslím, že eh, ty, ten první pilíř a ty peníze, které jsou v něm, asi nebudou po roce 2013 ve stejné výši. A je to mimo jiné také proto, že světová Eh, tedy obchodní organizace, eh, bude žádat také eh, vyšší úroveň, tedy kvalitativní úroveň dovozu ze třetího světa a od toho se také bude odvíjet výše kompenzačních plateb. Dále otázka je to procento kofinancování. Já myslím, že tady si můžeme představit mně úzký manevrovací prostor a já řeknu dvě čísla. Jestliže druhý pilíř by měl mít nebo musí mít aspoň 25% a může mít až 50% kofinancování, tak s tím jsme schopni se smířit. To ještě není nějaká výrazná eh, rána pro rovnou soutěž, ale eh, potom v tom druhém pilíři tam jde také o kompenzace ekologického charakteru a také v určité oblasti. I tam je otázka, jak by měly vypadat ty kompenzační platby. Já myslím, že to je eh, věc, kterou budeme v příštím měsíci ještě poměrně eh, hluboce diskutovat, ale myslím, že tato zpráva je poměrně dobrým východiskem pro tuto debatu. Eh, Děkuji, Alberte. Ehm, Glattenfelder, prosím. Děkuji. Já mám otázku, která se týká veřejných statků, protože ten pojem public goods, veřejné statky, nebyl zcela jasně definován. Na druhé straně vidím, že často Eh, je tady termín veřejný, eh, veřejné statky. Tento termín je často používán eh, v kontrastu s potravinářskou či zemědělskou výrobou, což si myslím, že není úplně správně. Podle výhledu OSN je potřeba navýšit asi o 70 zemědělskou výrobu, protože vzrůstá počet lidí, kteří hladovějí proto bychom měli vlastně samotné potraviny považovat za veřejné statky. Děkuji. Pan Aňo? Já mám sedm velmi rychlých připomínek. Tady se hovořilo o udržování pladeb pro bíložravce. Takové věci v Británii nemáme, možná v, mají je ve Francii 50% výše a ještě dostávají jednotnou platbu. Já si myslím, že takovouhle e, podporu, která je totálně nerovnoměrná, bychom neměli e, používat. Co se týče týče částečné repatriace, eh, eh, neměli bychom toto eh, činit, protože některým vládám se to líbí, že mohou jenom předat peníze farmárům, ale já souhlasím s tím kofinancováním. Tady by to vypadalo úplně jedna v pilíři jedna. Doufám, že klimatické změny tady nejsou zmiňovány. Bylo to zmiňováno ve zprávě, ale na obrazovce jsme to <clears throat> neviděli, ale abychom chtěli aby se eh, farmáři účastnili něčeho, co není prokázáno, je špatné a jsem rád, že to nebylo v té prezentaci. Na za čtvrté jsem proti pilíři dvě, protože to zabraňuje penězům, aby tekly do těch farem, aniž by to bylo, eh, pokud to nejsou jenom velmi komplikované systémy a ty peníze podle pilíře dvě by měly být eh, použity na to, aby se farmáři vyrovnali s legislativou evropskou. Třeba problém ti, kteří vyrábějí mléko nebo druba, eh, drubežářství, protože mají různé předpisy, které musí eh, plnit například zákaz skladování hnoje někde mimo eh, další je otázka práce. Když si představíme e, smíšenou farmu, kde je, e, se pěstuje zemědělské plodiny, ale také chová dobytek, to je tady je větší zaměstnanost, dostane více peněze a jeho konkurent, který nemá ornou půdu, který tedy nepěstuje, bude s tímto soutěžit, ale nebude mít tuto výhodu. A jakmile budeme mít společný trh, jakmile se ukáže ve společném trhu, že tady je drůbežerská farma, která je eh, dotována, eh, přeleje se ta výhoda na supermarkety. Jinak jsme neslyšeli nic o cross compliance. Obecná filozofie bude to těžší, anebo bude to jednodušší. Děkuji. Grazie, onorevole. Děkuji, pane Aňo. Michel Dante a potom Luis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji autorům této studie. Já jsem si dobře všiml, že na úvod řekl, že evropští zemědělci se neobejdou bez eh, veřejné podpory vzhledem k tomu, jaký podíl na jejich příjmech to v současné době představuje. Otestovali jste různé hypotézy, schrnul jste především tu, která se týká pracovní síly. Otestovali jste v těch vašich různých simulacích eh, také tu možnost, že nad rámec určitého společného základu by to právo na jednotnou platbu zahrnovalo také rozdíl mezi výdaji, které mohou existovat eh, v jednotlivých členských státech. Děkuji, Micheli. Luis Capula Santos a potom George Lane. <clears throat> Děkuji. Chtěl bych také poděkovat autorovi za provedenou studii. Myslím, že je to vynikající příspěvek k naší politické práci. My často směšujeme technickou a politickou debatu. Je zřejmé, že jakékoliv politické rozhodnutí eh, musí být eh, založeno na pevném technickém základě, pokud eh, si máme počínat zodpovědně. A já si myslím, že v této fázi se od nás žádá to, abychom hovořili o modelu, o nové architektuře společné zemědělské politiky. A jakmile se shodneme na té architektuře, pak můžeme hledat ty technické mechanismy. Tato studie je výhodná, protože nám dokazuje, že naše stávající technické nástroje eh, mohou být dále používány. A to je velmi pozitivní. Ještě pozitivnější je to, že to, co studie říká, to se velice shoduje s pozicí socialistické skupiny. Nový model musí zachovat podporu farmářům odvozenou od hektaru a to musí být, nebo dá se říct, že to může být zdůvodněno například udržením zaměstnanosti v zemědělství. My jsme už vlastně slyšeli, že někteří tady, se tady vyslovovali pro první pilíř, jiní proti druhému pilíři a já myslím, že eh, nejlepší cesta je eh, zapomenout na pilíře a najít nějaký integrovaný způsob dotací, který eh, bude založený na nějaké jiné logice než v minulosti. Takže v té studii jsou určité záležitosti, které přesahují ten technický okruh, například otázka, jestli máme mít kofinancování nebo ne, ale toto je už velice politická otázka, protože jakmile se dohodneme na modelu, jak bude vypadat, tak eh, to je vlastně eh, okamžik, kdy se budeme domluvat na tom, jestli to bude pouze financováno společenství nebo také kofinancováno. Nezapomínejme, že mnohé členské země mají vysoké deficity veřejných financí a eh, zemědělství není právě prioritou všech vlád. To znamená, že by takto mohlo dojít k deformaci soutěže na trhu. Čili já myslím, že bychom neměli směšovat ty technické a ty politické záležitosti. Proto je ta studie také velice užitečná. George Děkuji, Lucy, a teď George Lyon. Děkuji. Já bych chtěl říct dvě věci. Ačkoliv eh, k tomu prvním už se mnozí vyjádřili. Ty návrhy o kofinancování, to mně připadá jako nacionalizace společné zemědělské politiky. Taky mám pocit, že ta zemědělská politika pak už nebude společná, pokud by se naplnilo to, co tady někteří navrhovali. Ne, to skutečně už nebude společné, jestliže se rozhodneme přijmout některé z těch návrhů, které tady zazněly. A druhá věc, tady se hovoří o e, pracovních jednotkách a e, pokračování e, současných podpor. Já myslím, že toto také bude znamenat značné přerozdělení současné podpory, současného systému podpor a také půjde k znevýhodňování určitých způsobů zemědělské výroby vůči zbytku světa. Děkuji, Georgi. A teď Martin Ošli. K tématu kofinancování chci říct pouze to, že eh, pokud to kofinancování bude takto narůstat, tak to samozřejmě bude eh, víceméně konec společné zemědělské politiky, protože mnohé země nebudou mít prostředky Ehm, myslím, že bychom ehm, měli mít co nejvíce popatření v prvním pilíři, to je ten evropský pilíř, včetně ekologických opatření a tak dále. Pak tedy, jestli k tomu přistoupí také změna klimatu, eh, tak eh, v podstatě to by se mělo všechno zakotvit v prvním pilíři. Eh, jinak ehm, tomu tématu zaměstnanost, k tomu se dívám trošku, na to si dívám trošku negativně, poněvadž toto možná nejvíce zasáhne extenzivně obdělávané regiony, a otázka je, jestli skutečně je to tak, že ty extenzivní regiony eh, budou znevýhodněny, pokud se tam dostane to kritérium zaměstnanosti. Pak je tady otázka, zásadní otázka pravidla trhu. E, tady e, skutečně jsou farmy, které dostávají 50% svého příjmu e, z těch převodů a myslím, že je třeba definovat tržní pravidla tak, aby třeba i z mléka bylo možné žít, bylo možné mít odpovídající příjem. Eh, jinak víc o tom teď nechci momentálně mluvit. Děkuji, Martine. A teď eh, Ernst Garcia požádala o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat zpravodaji za jeho úvod, ale trápí mě dvě věci na tomto dokumentu. Za prvé, když se římskou smlouvu vytváří společná zemědělská politika, tak jejím hlavním cílem eh, má být eh, produkce dostatečné množství potravin za rozumné ceny pro Evropu. A pokud už by to nebylo v módě, pokud už by to nebylo potřebné, tak bychom mohli ukončit společnou zemědělskou politiku. Nicméně ona je potřebnější než eh, kdykoliv jindy. Potřebujeme produkovat dostatek potravin za rozumné ceny takovým populacím, které mají čím dál větší marginalizované skupiny a které mají některé velké problémy, jako například s nezaměstnaností nebo malými příjmy. Já si myslím, že bychom měli posílit společnou zemědělskou politiku. To bychom neměli ztrácet ze zřetele. V přípravě nové společné zemědělské politiky po roce 2013 měli bychom také hovořit o dalších doplňcích, to znamená ochrana životního prostředí, dohledatelnosti, bezpečnosti potravin a tak dále. A já si myslím, že zde není příliš velký příspěvek ze strany eh, kola z Doha. Pokud má společná zemědělská politika nějaký problém tak je zde ta mezinárodní politika. Já bych byla ráda, kdyby tato studie se trochu zabývala otázkou zahraničního obchodu a evropských potravinářských výrobků. A druhá věc je, myslím, že se nebere dostatečně v úvahu to, že zemědělci jsou dvou druhů. Máme dobytkáře a zemědělce. Nemají stejné výrobní podmínky, nemají stejné podmínky fungování a nemělo by se s nimi nakládat stejně. Neměli, bychom se, neměli by se zanedbávat rozdíly v podporách, které by mohli dostávat v budoucnosti. Takže by mě zajímaly informace k těmto rozdílům. Eh, děkuji, pane předsedo, já jsem vám teď nerozuměl. Eh, děkuji eh, za tuto studii, za úvodní poznámka a mám tady čtyři krátké otázky, případně komentáře. V Evropské unii na jedné straně my zdůrazňujeme to, co máme společné, a na druhé straně také akceptace regionálních rozdílů. A já jsem společnou zemědělskou politiku rozuměl tak, že první pilíř to je společná, eh, tedy to, to je to společné na té zemědělské politice. A to by mělo také vytvářet rámec pro realizaci regionální zvláštnosti. Eh, souhlasíte s tím, že to je tak, že skutečně potřebujeme obě, oba dva ty pilíře eh, do budoucna? A druhá otázka, kofinancování. Pokud jsem tomu správně rozuměl, hovoříte pro kofinancování, vidíte to jako pozitivní prvek. Můžete nám říci, eh, jaká výše by byla podle vás přijatelná? Tady už zazněly nějaká, zazněla čísla 25-50%. Co by bylo optimální podle vás? Třetí otázka. Eh, chybné pobídky. My jsme o tom už eh, hovořili mnohokrát. Zaměstnanost vylidňování venkova, čemu chceme zabránit reformou agrární politiky. Možná by bylo dobré, kdyby nám věda mohla také napovědět, jaké mechanismy by tady eh, byly dobré. Eh, já to říkám, protože já jsem z NDR původně a my jsme tam kdysi měli mechanismus, který eh, Eh, který byl takovým stropem pro eh, tedy maximálním příjmem, který byl možný. Eh, chtělo se tím dosáhnout určité nivelizace příjmu, ale to potom vedlo k tomu, že, ta, že tam byla přezaměstnanost a vedlo to k poklesu výkonnosti. To byl samozřejmě, byla samozřejmě chyba. Ono to může znít jako dobrá věc, eh, že tedy chceme podporovat zaměstnanost, ale bohužel zatím neexistuje mechanismus, který by se vyhýbal závažným chybám. A čtvrtá otázka, byrokratic, vysoké náklady. Eh, jste schopni k tomu něco říct, nějak naznačit, jak by společná zemědělská politika si mohla sformulovat reformu, eh, která by byla zároveň demokratická? Děkuji. bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Tuż mamy przed... Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. My jsme eh, si tady vyslechli velice dobrou a hloubkovou analýzu, zazněly tady určité návrhy, které tady v posledních letech zaznívaly z mnoha stran také z mé politické skupiny. Já chápu, že vy i vaši kolegové jste analyzovali návrhy, které zaznívaly a tato studie je jakousi sadou doporučení pro členské země a evropské instituce. A já to také chápu tak, že do budoucna by se měla eh, podporovat výroba eh, ve všech zemích stejně, rovným způsobem, a přitom by to mělo být tedy financováno z rozpočtu Evropské unie. To je myšlenka, která je velice blízká mému vlastnímu pohledu na věc. Nicméně e, také to ukazuje, co jste řekl, a to je velice důležitá věc. E, když se zaměříme na evropské zemědělské podniky, mohli bychom například e, alokovat určitou sumu na farmu. Možná, že nepotřebujeme takto komplikovaný systém, jaký existuje v některých eh, starších členských zemích. Eh, a to souvisí s další otázkou. Možná, že by to bylo dobré rozvést. Bylo by možné eh, hovořit o jednotné platbě a jednotné aplikaci. To by mohlo znamenat velký pokles té velké administrativní zátěže která nyní dopadá na farmáře, ale také na celou Unii. A další důležitý argument, který tady zazněl, je, že se to všechno týká také fungování venkova. My chceme, aby na venkově žili lidé, aby tam mohli prostě lidé žít a běžně fungovat a tedy ne, aby to, abychom tam dávali eh, pouze podporu výrobě, ale prostě, aby tam také fungovaly veřejné služby, školy, zdravotnictví, kultura, sport a já jsem to pochopil tak, že tady je možné v rámci druhého pilíře eh, vytvořit určitý prostor pro takovéto programy, eh, které by kofinancovaly členské země. Čili toto jsem vám chtěl také říct, toto to jsem se chtěl podělit a chtěl bych ještě potrhnout to, že tento dokument je velmi důležitý pro naši budoucí práci a měli bychom využít návrhů, které zde zaznívají.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 ráda reagovala na předchozí komentář, který mm, v zásadě říkal, že eh, který říkal, že eh, vlastně veřejné statky jsou potraviny a to, že mm, eh, by šlo proti té základní filozofii. E, otázka je, do jaké míry zemědělství přispívá k veřejným statkům. To, že by jaksi nedávalo smysl. Já bych chtěla vlastně promluvit v opačném smyslu, protiřečit. Produkce potravin, e, e, ta přispívá některá do menší a do někter, některá do větší míry k veřejnému blahu. Pokud je to do té menší míry, tak je to produkce velkoobjemová, kde se používají chemické látky, kde se používají těžké eh, stroje a to neslouží veřejnému blahu, ale ziskovosti eh, nadnárodních eh, podniků. Zatímco malé farmy a středně velké rodinné farmy uh, pro, vyrábějí nebo produkují potraviny, potravinářské výrobky, to je potom možno považovat za veřejné blaho, ale pokud dochází k přepravě těchto potravinářských produktů přes celý svět, i to není ve, ve veřejném zájmu, nebo je to, je to v menší míře veřejný statek, protože to poškozuje životní prostředí. Eh, když se vychází z místní produkce, místních prodejů, místního eh, zpracování, kdy se klade důraz na kvalitní a čerstvé zboží na místních trzích, to jsou ty věci, které by měly být zohledněny, když budeme hovořit o novém základě pro jednotné platby. Vă mulțumesc. Am să dau acum cuvântul domnului Biurop. Děkuji. Teď dám slovo panu Biro, aby odpověděl na otázky. Prosím. Merci. Děkuji. Hodně bodů zde bylo zmíněno. Přiznávám, že pokud se je pokusím rozdělit do určitých skupin, tak mám trošku problém. Uh, Jeden bod eh, se týká VTO. To není hlavní bod, ale zmínilo se o něm několik z vás. Myslím si, že pokud jde o VTO, tak to není věc, která bude mít velký dopad na režim přímých plateb, i když bude v Doha dosaženo dohody, a ta je velmi nepravděpodobná. Myslím si, že velký problém VTO, když dojde k eventuální dohodě v Doha, tak eh, je systém, nebo tedy spojení toho systému snížení cel spolu s dobytkářstvím. Riziko je, že když se vlastně eh, sníží cla, tak eh, sektor takzvaných sakl cows tím bude velmi trpět. Měli bychom přímé platby přeorientovat tak, aby byly navázány na určité aspekty chovu, například eh, těch suckle cows. Nevím, eh, jestli by to mělo být eh, v systému podpory příjmů v regionalizovaných oblastech, nevím anebo zda by to mělo být v tom současném druhém pilíři, kde bude zjednodušený režim v porovnání s tím současným druhým pilířem, mělo by to být také regionalizováno tam si myslím, že by to k něčemu eh, mohlo přispět, i kdyby to nebylo v té zelené skřínce VTO, i když by ten manevrovací prostor byl omezen, nebyl by úplně omezen na minimum. Potom nevím, eh, jaký problém by to mohlo působit, eh, jak by to mohlo omezovat systém přímých plateb, pokud ta zelená skřínka nebude žádným způsobem eh, spochybňována. Pokud se nebude dělat indexace přímých plateb eh, podle situace na trhu, nebo pokud se to bude dělat jenom u malé části plateb, tak si myslím, že by to skutečně nebyl velký problém. Dále se několik eh, osob zmínilo o zaměstnanosti ve venkovských oblastech, že proto by bylo zajímavé mít platby, které berou v úvahu počet pracovní síly. Další říkali, že pokud se jedná o platbu na plochu, tak tam by bylo problematické určitým způsobem to zohlednit u zemědělských aktivit, které nejsou vázány na plochu. Zajímavé by bylo podívat se na to, jak by bylo možno dosáhnout rovnějšího systému mezi členskými státy, protože by se jednalo o jednotné platby v rámci 27 členských států. Ehm, je jasné, že pokud zde budeme mít eh, podporu na hektar, tak zde bude určitá skleníková produkce a tak dále, která tuto podporu nezíská, ale v současné době je to něco podobného. Kritérium platby na hektar nám připadá nejméně špatné, protože přece jen dá přednost podnikům, které budou eh, spíše extenzivněji hospodařit a vidíme, že je zde určitá korelace mezi extenzivním zemědělstvím a úrovní poskytování veřejných statků. Eh, dále si myslím, že to není ideální systém. S tím samozřejmě souhlasím, protože pouze do určité míry napravuje ty nerovnosti. Čím více hektarů máte, tak tím více máte plateb. Takže se v podstatě jedná jen o to, že se využije koeficient a existující nesrovnalosti se sníží opravdu jen minimálně. Budou zde pořád ještě rozdíly v příjmech. Nicméně zde ještě jedna věc, která je jednodušší a je to také obhajitelnější než alternativy, které existují. Třeba myšlenka platby na pracovníka nebo na zemědělský podnik. V Evropské unii 27 členských států jsou velké rozdíly. Třeba na Slovensku nebo v Německu jsou velké zemědělské podniky, v jiných zemích velmi malé podniky. Pokud chceme dělat platbu na pracovníka, tak musíme vzít v úvahu platbu na zaměstnance. Nebudeme provádět jednotnou platbu podle majitelů, provozovatelů těchto podniků. Ovšem, Možná tímto nebudeme podporovat systémy zemědělství nebo způsoby zemědělství, které jsme podporovat chtěli. A pokud ten současný rozpočet eh, i s tím zachováním regionálních rozpočtů přidělíme, když děláme platbu na pracovníka, tak eh, globálně se nesnižují rozdíly v porovnání se současnou situací. To je opravdu paradoxní. Když to srovnáme s tou platbou která by byla založena na příjmu. Když bychom měli platbu na hektar s určitým stropem na počet pracovníků, tak samozřejmě tyto stropy se velmi těžko zavádějí. Ale pokud země chtějí v rámci národní subsidiarity, pokud chtějí využít jiných prostředků, pokud mají třeba nějaké jiné statistické údaje, třeba příjem domácností a tak dále, to by podle našeho názoru bylo lepší než prostě jen podpora příjmu. Myslíme si, že není abnormálně udělat eh, strop eh, na eh, člověka, na osobu. Samozřejmě s tím, že si musíme uvědomit, že v Evropské unii existuje celá řada různých druhů a velikostí rozměru zemědělských podniků. Několik z vás to také zmínilo o konkurenceschopnosti. režim jednotných plateb na hektar, poměrně jednoduchý, nepůsobí žádné větší problémy s konkurenceschopností ve srovnání se současnou společnou zemědělskou politikou. Problémy s konkurenceschopností mohou vycházet buď ze struktury, je pravda, že v některých zemích pořád ještě máme struktury, kde máme velmi malé zemědělské podniky, které bychom se neměli snažit zachovat eh, za každou cenu, protože opravdu se můžeme setkat s velmi omezeným eh, výrobním potenciálem. Může tam být třeba jeden pracovník dokonce na částečný úvazek. Může to vyplývat také z administrativních překážek. Je jasné, že alespoň při uplatňování současné společné zemědělské politiky v rámci oddělených plateb je velká byrokracie, například ve Francii. Často ty země, které kritizují byrokracii, jsou právě ty, které toho na národní úrovni žádají nejvíce, protože v rámci flexibility, která jim byla ponechána, zavedly systémy, které vyžadují velmi přísné požadavky. Francie je opět ideálním příkladem, protože ve Francii se vždycky rozhodujeme pro ta nejbyrokratičtější řešení, což samozřejmě vládě nebrání v tom, aby potom kritizovala Evropskou unii. Pokud jde o konkurenceschopnost, eventuální normy, které vyvolávají narušení hospodářské soutěže ve srovnání s třetími zeměmi, máme zde určité handicapy pro evropské zemědělce, Ti mají vyšší náklady, vyšší mzdové náklady než v jiných zemích. To není specifická otázka zemědělství, ale i průmyslu obecně. A potom eh, jsou zde přísnější pravidla, například v oblasti geneticky modifikovaných organismů. To má také samozřejmě dopad eh, na konci roku 2007 eh, vidíme, že třeba krmná kukuřice se kupovala za cenu o 30% vyšší v Británii než někde jinde, protože všichni ostatní používali geneticky modifikovanou kukuřici. Takže by zde měla být určitá platba, která by umožnila tyto handicapy alespoň částečně kompenzovat. A to je jedna z věcí, které jsme se snažili vzít v úvahu. Pokud jde o rozvoj venkova, tak několik z vás hovořilo o životaschopnosti venkovských oblastí a o tom, jaké problémy by tady mohly být, kdyby společná zemědělská politika nebrala tyto aspekty v úvahu. Já si myslím, že velké riziko které by bylo představováno zrušením společné zemědělské politiky, to by nebylo riziko konkurenceschopnosti nebo riziko, že nebudeme schopni nakrmit planetu. Zde nesouhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Nakrmit planetu, pokud je zde skutečná poptávka, tak ceny budou vysoké a produkce bude reagovat na tyto ceny. Skutečné riziko spojené se zrušením systému jednotné platby a společné zemědělské politiky je, že bychom měli území, která by nebyla k něčemu využívána, že by vlastně byla zrušena zemědělská produkce, měla by to špatné dopady i na životní prostředí. A také bychom měli problém zachovat eh, venkovské oblasti, které by byly obydleny tak, jak si přejeme a tak, aby to mohlo mít eh, dopad na krajinu. Nemyslím si, že naše doporučení jsou doporučení pro členské státy. Jsou to jen takové úvahy, takové impulzy, které vyvozujeme z kontroly stavu současné společné zemědělské politiky. A právě nám jde o to, že se snažíme navrhnout té schémata, která by umožnila zachovat venkovskou populaci a odměnit zemědělce za poskytování veřejných statků. Hovořilo se zde o problému definice veřejných statků. Myslím si, že je zde celá řada skupin, které se tímto zabývají, dokonce eh, skupina, která zahrnuje různé aktéry ze strany občanské společnosti. Je tam zastoupena i Evropská komise, není to tedy přímo vedeno Evropskou komisí a jsou tam, eh, je tam seznam asi 12 veřejných statků, biodiverzita, kvalita půdy a tak dále. A je tam také bezpečnost potravin a životaschopnost venkovských oblastí. To jsou dvě další položky na tomto seznamu. A myslím, že pod tím se schová celá řada věcí. Myslím, že bychom na tomto seznamu ještě měli pracovat, ale to, že bychom současné rozpočty nasměřovali směrem k poskytování takovýchto služeb a že by částky, určené na podpory byly odstupňovány podle přírodních handicapů, to si myslím, že je věc, která by nám mohla umožnit zachovat životaschopnost venkovských oblastí. Dále, pokud jde o spojení či nespojení prvního a druhého pilíře. Já si myslím, že jde o to, abychom zahájili úvahu o globální struktuře společné zemědělské politiky. Pokud eh, v současné době s ohledem na flexibilitu, o které jsem se zmínil, to znamená flexibilita podpořit na základě článku 68 eh, zranitelné produkce a tak dále v rámci prvního pilíře, takže zde máme celou řadu věcí, které jsou zcela srovnatelné s tím, co můžeme dělat v rámci druhého pilíře. Takže hranice mezi prvním a druhým pilířem, pokud se na to dobře podíváme, je pouze administrativního charakteru, to znamená, že zde máme v jednom systému program moci, která, nebo programovací rámec, který v tom druhém neexistuje, což by mohlo být zajímavé. Možná některé věci, které v současné době děláme v rámci druhého pilíře, by se lépe vyjímaly v prvním pilíři. Některé, čl- některé členské státy, třeba Francie, využili článku 68 a přesunuli určité věci z druhého do prvního pilíře. A dále je zde rozdíl eh, ve spolufinancování. Pokud by se spolufinancování mělo více rozšířit, znamenalo by to, že rozdíl mezi prvním a druhým pilířem by už byl pouze administrativní a nebylo by vyloučeno přesunout široké programy, například program o znevýhodněných oblastech, spíše do prvního než do druhého pilíře, pokud máme za to, že nepotřebujeme takové či jiné rozpočtové programování. Myslím se, že ta debata je tak trochu umělá ne kvůli administrativním eh, rozdílům a rozdílům na poli spolufinancování, ale myslím, že bychom se měli zamyslet na globálnější architekturou a nezaměřovat se na to, co bude v prvním a druhém pilíři. Nejtěžší otázky, které zde byly položeny, se týkají především tedy spolufinancování prvního pilíře. To je velmi kontroverzní otázka. Já přiznávám, že i v té naší skupině, která vypracovala tuto zprávu, byly velké neshody. Myslím, že se tyto neshody řídily národností jednotlivých členů tohoto výboru nebo této pracovní skupiny. Byly zde i institucionální problémy, protože kdyby byl první pilíř spolufinancovat, znamenalo by to, že nemůžeme vnucovat určitou úroveň komunitárních eh, výdajů členskému státu, protože by to znamenalo, že mu zároveň vnucujeme určitou výši národních výdajů. A to by bylo vměšování do suverenity členského státu. To by tedy znamenalo, že by zde měla být eh, určitá národní obálka, národní rozpočet, v jehož rámci by se zajišťovalo spolufinancování. To jsou jen takové myšlenky, které máme. Nemáme žádné jasné předem připravené řešení ale byla by to obálka, ze které by členské státy mohly čerpat pro financování těch či oněch opatření. Několik z vás se ptalo, zda společná zemědělská politika bude vůbec dále fungovat. Já si myslím, že je důležité mít společná pravidla, především pokud jde o ty veřejné statky, ale nejen o ně. Členský stát může v současné době postupovat tímto směrem, ale jsme v situaci, kdy je podle mého názoru velmi obtížné, a to je tedy spíš můj osobní názor než názor celé pracovní skupiny, představit si budoucí společnou zemědělskou politiku vzhledem k rozdílnosti struktur, rozdílnosti názorů mezi členskými státy, rozdíly v životní úrovni zemědělců a tak dále. Představit si něco, co by nevycházelo z principu subsidiarity. Nebezpečí je, jak jsem říkal, to, že budeme mít pravidla, že v některých členských státech bude možné financovat platby pro určitou akci, zatímco stejná akce by nebyla přijatelná pro financování v nějaké jiné členské zemi, nebyla by způsobila. Takže si myslím, že je nutno zachovat eh, tento společný základ, společný rámec pokud jde tedy o legislativu, nevím, jestli jsem na něco nezapomněl, snažil jsem se velmi rychle proběhnout všechny vaše otázky, ale dost eh, těžko jsem vás sledoval, ne všem otázkám jsem zcela rozuměl. Nevidím žádné další otázky, které bych eh, přehlédl. Pokud ještě nějaké otázky máte, tak samozřejmě jsem připraven vrátit se, pokud jsem na něco zapomněl, znovu k mikrofonu. Mulțumesc domnule Biro pentru Děkuji, pane Biro, za tuto velmi zajímavou prezentaci a za odpovědi, které jste poskytl na otázky členů našeho výboru. Systém přímých plateb eh, se bude znovu a znovu vracet v průběhu našeho volebního období. Dokonce bych řekl, že budeme potřebovat eh, široký konsensus, eh, aby skutečně společná zemědělská politika byla legitimní a získala si skutečné uznání v očích veřejnosti. A nyní přistoupíme k následujícímu bodu na pořadu jednání. Budeme hlasovat o zprávě z vlastní iniciativy o zemědělství v oblastech s přírodním znevýhodněním. byly předloženy pozměňovací návrhy. E, sám zpravodaj navrhuje nějaké kompromisní pozměňovací návrhy. Chce se k tomu zpravodaj nyní vyjádřit? Já danke, Herr Vorsitzender, sehr... Děkuji jen stručně, pane předsedo. Budeme hlasovat o zprávě, kterou v tomto výboru jsme debatovali už dvakrát ten e, obsah e, je poněkud komplikovaný, je to velmi technické, například e, nové, nová kritéria pro vymezení znevýhodněných oblastí a teď je otázka, jaké to bude mít dopady. Komise totiž vyzvala členské země, aby si provedly simulace. Ty simulace pravděpodobně existují, nicméně my je neznáme. Já bych se tedy rád vyhnul situaci, abychom se tady začali bavit o kvalitě těch kritérií, eh, případně mezních hodnot pro ně stanovených, abychom o tom prostě nerozpoutávali debatu, poněvadž nemáme šanci o tom eh, debatovat eh, fundovaně my můžeme na nejvýš vyzvat komisi, aby nám předložila tyto dopady. Pokud já vím, tak skutečně dochází k velmi výrazným pokus, posunům dopadu na znevýhodněné oblasti. Já myslím, že ono to toho mála, co vím, nebude úplně dokonale funkční. Eh, já vám chtěl závěrem poděkovat eh, za tu čest, že jsem mohl pracovat na této zprávě. Děkuji vám také za pozměňovací návrhy a eh, také za účast na tvorbě kompromisu. Snad to bude docela dobrá zpráva. Děkuji a nyní přistoupíme k hlasování. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování żadnego punktu. Tout le monde a voté? Všichni hlasovali? Le vote est clos. Končím hlasování. Accepté. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. mal, dass Platz Je continue? Non, attendez.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

Pozměňovací návrh zahajuje hlasováním. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. A nyní přistoupíme ke kompromisnímu návrhu číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Za EPP tam máme o jeden hlas navíc. Musíme hlasování zopakovat. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 12. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, je to přijato. A máme pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 27. 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Pozměňovací návrh 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 39. Zahajuji hlasování. Končím. A je to přijato. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 49. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54. Přistoupíme k ke kompromisnímu návrhu číslo 2 zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. 55 zahajuji hlasování. 55. Končím hlasování. Zamítnuto. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 65. 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Sedmdesát. Zahajuji hlasování. Sedmdesát. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 72. Zahajuji hlasování. Končím. A je to zamítnuto. 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijaté. Amendement 79, le vote est ouvert. 79, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 85. Zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 86. Zahajuji. Hlasování končí. Zamítnuto. 87. Zahajuji. Končím hlasování. Přijato. 88. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 89. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 8, 90. Hlasování končí. Přijato. 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 92. Pan Smith má poz, ústní pozměňovací návrh. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Už skoro končíme s tím hlasováním, ale myslel jsem si, že by bylo užitečné, kdybychom tady dali Demands the Protection of the European Budget for Rural Development, ochrana evropského rozpočtu pro rozvoj venkova což je vzhledem k tomu, že se bude jednat o rozpočtu velmi klíčové a vedle technických detailů považuji to za kvalitní eh, dodatek textu a doufám, že kolegové jej podpoří. Eh, to budeme o tom hlasovat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 92. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích doporučeních výboru re, regio, re, Zahajuji hlasování o prvním návrhu. Le vote clos. Končím hlasování, je to zamítnuto. Návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Teď budeme hlasovat o takto pozměňovaném usnesení, pozměněném usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zase tady máme o jeden hlas navíc ze strany EPP. Ještě jednou provedeme toto hlasování. Znovu hlasujeme o takto pozměněném usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 38 pro, nikdo nebyl proti a dva se zdrželi hlasování. Blahopřeji zpravodaji. A teď? Nous allons procéder au vote. Teď přistoupíme k hlasování o zprávě z vlastní iniciativy o zjednodušení společné zemědělské politiky. Tam máme 230 pozměňovacích návrhů, s je Richard Ashworth. Budeme hlasovat o zprávě z vlastní iniciativy o zjednodušené společné zemědělské politice. Spravodajem je pan Richard Ashworth. Bylo předloženo 230 pozměňovacích návrhů. Chce zpravodaj něco říci, než přistoupíme k hlasování? Paní Erans, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem upozornit na to, že pozměňovací návrh 188, tam můj kolega Mato a já stahujeme odstavce 3 a 4 nebo E a F na hlasovacím seznamu EPP. Pozměňovací návrh 188 a je to odstavec E a F, nebo odstavec 3 a 4, to stahujeme. Dobře, přistoupíme k hlasování. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Ještě jsem zapomněl dát slovo zpravodaji. Prosím. Uh, thank you. <laughs> Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl říci kolegům, že jsme v této zprávě záměrně chtěli definovat několik záso, zásad, které uh, budou základem reformy společné zemědělské politiky. Jsou to zásady, které směřují k zjednodušení, které by měly zlehčit život, usnadnit život uh, Eh, zemědělcům. A říkám to proto, že celá řada těch pozměňovacích návrhů, které jsou předkládány, jsou věcné pozměňovací návrhy a tedy tudíž pozměňovací návrh, které patří do zprávy pana Lyonce o z, eh, reformě, nikoli do zprávy o zjednodušení. Já myslím, že to je důležité, protože já tady proto doporučuji, abychom o nich nehlasovali Hlasovali respektive abychom hlasovali proti nim. Není to proto, že bych s nimi souhlasil či nesouhlasil, ale myslím si, že tam nepatří tyto pozměňovací návrhy, že patří do zprávy o reformě společné zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji, přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 1. Le vote est ouvert. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 4. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Kompromis číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 27. Zahajuji hlasování. Končím. A je to přijato. 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Končím. A je to přijato. 30. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 31. zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 32. zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 35. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 36 zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Zahajuji hlasování. 37. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 48, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 49, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 50, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 zahajuje, to, promiňte, první bylo zamítnuto a teď 52. Ne, 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 175. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 77 na dvě části. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Le vote Končím hlasování zamítnuta. 78 zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. 79 zahajuji hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. Přijato. 80 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 82. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 83. Zahajuji. Hlasování končí. Zamítnuto. 84 zahajuji hlasování. Končím zamítnuto. 85 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 86 zahajuji. A hlasování končí. Přijato. 87 zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 88 oddělené hlasování první část zahajuji. Hlasování končí. Přijato. Druhá část zahajuji. Hlasování končí. Zamítnuto. 89. Zahajuji. Hlasování končí. Zamítnuto. 90. Zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 91. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 92. Zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 95. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. 96. Zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 97. Zahajuji hlasování. A hlasování končí. Přijato. 100. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Sto dva. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 103. Zahajuji. Hlasování končí. Zamítnuto. 105. Zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 108. Zahajuji. Hlasování končí. Zamítnuto. 109 zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 110 zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 111 zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. 112. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromisní návrh číslo 4 zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 118. Zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 119. Zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 119. 120 opravuje se pan předsedající, hlasujeme. Při, eh, končím hlasování. O jeden hlas více z skupiny socialistů. On doit refaire le vote sur l'article 120. Le vote est ouvert. Budeme opakovat hlasování k, čl- eh, k pozměňovacímu návrhu 120. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 126. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 127. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 128. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 129. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 130. Zahajuji hlasování. Končí hlasování přijato. 131. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 132. Zahajuji Hlasování končí. Přijato. 133. Zahajuji. Hlasování končí. Zamítnuto. 134. Zahajuji. Hlasování končí. Zamítnuto. 135. Zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 136. Hlasování končí. Zamítnuto. 137. Zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 138 staženo, 139 Zahajují hlasování. Hlasování končí. Přijato. 141 zahajuji hlasování. Končí. Přijato. 142 čtyřicet Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 146, zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 148. Hlasování končí. Přijato. 149 hlasujeme. Hlasování končí. Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 165. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 166. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 167. Zahajuji. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 168. Zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 169 zahajuji. Hlasování u konce. Přijato. 170 zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 171 zahajuji. Hlasování končí. Zamítnuto. 172. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 173. Zahajuji. Hlasování končí. Přijato. 174. Hlasování končí. Přijato. 176. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 179. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Přijato. 180 zahajuji. Hlasování uzavřeno. Přijato. 181 zahajuji. Hlasování uzavřeno. Přijato. 182 zahajuji hlasování. Hlasování uzavřeno, přijato. 183 hm. zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Přijato. 185 zahajuji. Máme zde technický problém. Euh, va falloir voter à la main puisque la machine ne fonctionne plus. Budeme hlasovat zvednutím ruky, protože nám to nefunguje. Takže 185 hlasujme, kdo je pro. Proti? Přijato. 186, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. To 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 188. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? zdá se, že měníte svůj názor během hlasování. Takže první část, kdo je pro?

nemůžeme ověřovat. Ale já jsem nehlasoval, takže je to přijato. Druhá část. Kdo je pro? K té druhé části. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pátá část. Kdo je pro? Pátá část pozměňovacího návrhu 188. Kdo je pro? Kdo je proti? Je. Je. 189. To bylo zamítnuto. Nyní 189. Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh číslo 6. Kdo je pro? číslo 6. Kdo je proti? Takže přijato. Kompromisní návrh číslo 7. Kdo je pro? Děla, dávám slovo panu Glotfante. Děkuji, pane předsedo. Pokud se týče kompromisu číslo 7, je kompatibilní eh, se 111, což eh, se týká eh, ovcí a koz do 12 měsíců, které by neměly být, které by neměly být elektronicky identifikované před porážkou. To je ještě jednou pro ovce a kozy do 12 měsíců. Neměly by se identifikovat elektronicky.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 Kdo je proti? Přijato. 215. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Zamítnuto. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 217. Kdo je pro? Kdo je proti? dvěstě dvacet. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 222. Kdo je pro? Kdo je proti? přijato. Dvěstě dvacet tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 228, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 229. Kdo je pro? Proti? Přijato. 230. Pro? proti, přijato. A nyní hlasujeme o celé zprávě, tak jak byla pozměněna. Kdo je pro? Contre? A kdo je proti? Kdo se zdržuje hlasování? Máme opět více hlasů, než je zde poslanců. A můžeme opět použít hlasovací zařízení a znovu hlasujeme o celé usnesení v tom pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Všichni odevzdali své hlasy. Končím hlasování. Usnesení je přijato, gratuluji panu zpravodaji, 29 pro, nikdo proti, 10 se zdrželo. Děkuji, eh, gratuluji panu Ašvorstovi.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 On va continuer le travail. Budeme pokračovat v práci. Následující bod se týká spravedlivých příjmů pro zemědělce. Nemáme tady zpravodaje. Lepší fungování potravinového řetězce v Evropě. Pracovní dokument, který připravil Josef Bové o otázkách eh, problematiky cen, které jsou vypláceny zemědělcům Pierluigi Londero zde dnes zastupuje komisi a já nyní dávám slovo našemu zpravodaji. Jose, prosím, máš slovo. <laughs> <laughs> Euh, euh. Dobrý den všem. Bude probíhat tedy první rozprava o pracovním dokumentu, který se týká zprávy o spravedlivých příjmech zemědělců, lepší fungování potravinového řetězce, potravinového řetězce v Evropě. To je téma, které jsme se rozhodli předložit k debatě Nejdříve tedy s tím, že vydáme pracovní dokument, aby se každý na základě otázek položených v tomto pracovním dokumentu eh, mohl vzít slovo, mohl se k tomu vyjádřit a na základě těchto poznámek eh, bychom tedy zpracovali tuto zprávu, vyslechli bychom si odborníky a potom, doufám, tuto zprávu také přijmout. Máme zde práci komise, která je základem. Tato práce komise ukazuje prstem na určité problémy, které jsou spojeny jednak s problematikou cen, s problémy potravinového řetězce, transparentnosti uváděných cen, vztahem mezi nadhodnotou, která je rozdělena mezi produkcí, transformací a distribucí určitým způsobem. V tomto bodě komise už od začátku odkazuje na čísla, která ukazují, že toto rozdělení v rámci potravinového řetězce je takové, že podíl zemědělců, který byl v roce 95 20, 31%, v roce 2005 už jenom 25% a pokud to budeme extrapolovat do roku 2010, bude toto číslo ještě nižší. Takže dnes eh, máme určitá zjištění, z nichž vycházíme. A z toho vyplývají i otázky, které se týkají příjmu zemědělců. Je to tedy celá řada problémů, které se jednak týkají restrukturalizace, zemědělství, potravinového řetězce, zpracovatelského stupně, distribuce a týká se to i jiných problémů, k nimž se dostanu. Nebudu vám celý text číst, ale budu to ilustrovat na příkladě jiných věcí. Dnes máme velmi různorodé zemědělství, hovořili jsme o tom dnes odpoledne máme 14,5 milionu zemědělských eh, podniků v Ovrově, které zaměstnávají asi 12 milionů eh, zemědělců. Takže to znamená, že máme opravdu velký počet zemědělců, ale jsou zde velké rozdíly v podpoře, v jejich podpoře, protože vidíme, že pouze žádná celá 0,2 zemědělských podniků dostává více než 300 tisíc euro pomoci, zatímco máme 70 zemědělských podniků, které dostávají méně než 5 tisíc euro, takže je zde velký rozdíl a má to samozřejmě dopady. To tež platí pro podniky. Máme zde podniky potravinářského průmyslu a mezi nimi existují velké rozdíly, protože na jedné straně zde máme velké nástroje, jak národní, tak eh, nadnárodní a více než 300 tisíc malých a středních podniků na druhé straně, které dnes eh, se pohybují v tomto sektoru, tedy potravinářského průmyslu. Na jedné straně zde tedy máme velkou koncentraci, na druhé straně velký počet drobných zpracovatelských podniků a samozřejmě vztahy mezi producenty a spotřebitele nejsou stejné. Nestle, Danon, to jsou největší eh, výrobci. První má asi 11 miliard eh, zisku. A pak zde máme malé a střední podniky, které mají poměrně malé zisky. Jejich rentabilita dosahuje 1 až 2 Rentabilita, pokud jde o platbu zemědělcům, je pro akcionářům je unesle 14%, udáno na 11,5%, takže vidíme, že jsou to zcela nesrovnatelné věci a to působí problémy, pokud jde o výši podpory i dalších otázek. Máme zde velké rozdíly jak u zemědělců, tak u zpracovatelského průmyslu. Pokud se podíváme na distribuci, tak i zde je velmi složitá situace, protože na jedné straně máme celou řadu drobných obchůdků, které bohužel dnes postupně zanikají a na druhé straně máme velkou koncentraci, která neustále narůstá, protože vidíme, že 10 největších distribučních řetězců koncentruje více než 66 prodeje zemědělských a potravinářských výrobků v Evropě. Takže vidíme, že je zde velká koncentrace. Pokud se vrátíme k těm číslům vezmeme si těch pět největších podniků eh, v členských zemích, tak zde máme opravdu velké rozdíly, pokud jde o prodej, protože vidíme, že máme 81% ve Švédsku, 80% v Dánsku, 70 v Německu, 70 ve Francii, 35 v Itálii nebo 18 v Rumunsku, takže vidíte, že jsou zde opravdu velké rozdíly mezi distribučními řetězci a z toho vyplývají i další rozdíly v podpoře. Debata o lepším odměňování zemědělců je založena také na tom, že osvětlíme různé vztahy mezi výrobci a tak dále. Potom zde máme také otázku uzavírání kontraktů, zakázek a tak dále, otázku nekalé konkurence a tak podobně. Máme zde také vztahy výrobců a velkých distribučních řetězců. Nebudeme se vracet k otázkám zalistování, k otázkám uh, zadní marže a tak dále. To jsou věci, které jsou známé. Samozřejmě to působí problém, na který ukazuje i komise, ale není na něj odpověď. Je to otázka prodeje se ztrátou. Otázka prodeje se ztrátou by neměla být problémem, protože existuje legislativa o prodeji se ztrátou. Normálně produkce i obchod v současné době by tím měl být pokryt. Dnes ale máme skutečné starosti s prodejem se ztrátou, protože v současné době neexistují zákony, které by se týkaly všech stupňů, protože legislativa, která existuje, se týká pouze prodeje ze strany distributorů, koncovým eh, příjemcům, spotřebitelům. Takže nevíme, jaké jsou, jaká je základní výrobní cena zemědělsko-potravinářských výrobků. A nemáme žádné prvky, které by nám umožnily otázku vyřešit. V současné době otázka prodeje se ztrátou je spojena také se vztahem nejen mezi prodejcem a kupujícím, ale také mezi výrobcem a zpracovatelem, zpracovatelem a distributorem a tak dále. Mohli bychom se tedy podívat i na další otázky, které se běžně neřeší, například vlastní spotřeba. Vlastní spotřeba je věc, o které se moc nehovoří, nicméně hraje velmi důležitou roli v zemědělské výrobě. To znamená, produkce, která se nedostává do obchodních řetězců. Máme i statistiky v některých regionech, Například Rumunsko je země, která možná zachází nejdále v těchto statistikách, protože vidíme, že 22% spotřeby potravin i vlastně vlastní spotřeba. Nejedná se o potraviny, které by byly prodávány v rámci těch tradičních spotřebitelských řetězců. Je to ale důležité země, 23 milionů obyvatel. Další země Evropské unie mají takovéto praktiky. Například eh, francouzský výzkumný zemědělský ústav ukazuje, že 20 rajčat spotřebovávaných ve Francii jsou rajčata vlastní výroby, které si spotřebitelé pěstují sami na svých rodinných zahradách a to bychom tedy měli vzít v úvahu. Další bod, který není vzat v úvahu v debatách eh, o příjmech zemědělců, o cenách, o výkupních cenách. Je to tedy dokument, nebo tedy bod, který se vůbec v dokumentech nezmiňuje, to je otázka kolektivního stravování mimo domov. To je velmi důležitá otázka, na kterou se velmi často zapomíná, ačkoliv je to klíčový prvek, protože i zde vidíme, že roste podíl kolektivního stravování mimo domov. Například pokud se podíváme pouze na těch 15 starých členských zemí Evropské unie před rozšířením, tak eh, prodej masa v těchto 15 členských zemích eh, do těchto stravovacích zařízení představuje 25%, to znamená, že 25% masa přímo z výroby je dodáváno do stravovacích zařízení, které jsou určeny pro hromadné stravování. To by nás mělo zajímat, protože zde v parlamentu se nás to přímo týká. Spolupracujeme s velkými podniky, firmami, které nám vaří zde v Bruselu. 1,4 milionů porcí, což je 6,7 miliard jídel ve Francii, tak se dokážete představit, eh, jaký podíl na trhu to znamená. To je otázka, která se velmi vzácně bere v úvahu, ačkoliv to velkým způsobem, výrazným způsobem ovlivňuje ceny a také celý trh. Poslední věc, eh, taková konkrétní, která se nikdy nebere v úvahu při tvorbě cen a která je spojena se způsobem výroby, transformace a prodeje. To jsou ztráty potravinářských výrobků v průběhu řetězce. 240 kilogramů jídla na evropského obyvatele podstatě končí v popelnici. To se jedná, jedná se o více než 100 euro na obyvatele, které jsou tímto způsobem zcela ztraceny. Takže to jsou tedy nové informace, které by nám měly umožnit uvědomit si, jak je tato otázka složitá. Na závěr bych rád řekl, že jsme tedy vypracovali určité otázky, které máte na konci toho dokumentu, což by nám mělo umožnit zahájit debatu a odpovědi na tyto otázky by měly umožnit parlamentu vypracovat eh, návrhy a ve spolupráci s komisí postoupit vpřed, aby se struktury politiky a nařízení staly efektivnějšími. Připomínám otázky kolísání cen, spekulace, rostoucí a padající ceny, systém, kdy se velmi těžko ceny sledují. Je to jedním, jednak spojeno s tím, jakým způsobem jsou tyto ceny strukturovány, ale také se to týká i strukturálních problémů, které vedou ke strukturálním poklesům. Dívali jsme se na tuto otázku především v souvislosti s mléčnou krizí, nebudu se k tomu vracet. Další otázka je tedy spekulace. Tam um, vidíme čím dál více problémů, pokud je o spekulace cenami surovin. Není to jen evropský problém, je to i problém celosvětový. Nicméně to znamená, že bychom měli zasáhnout. Připomínám potravinovou krizi před rokem a půl. Banky volaly jednotlivcům, ptali se jich, zda jsou připraveni vložit určitou část svého mění do spekulativních fondů, které by obchodovaly nebo tedy spekulovaly se uh, surovinami, s potravinářskými surovinami. Například ve Francii byla jedna banka, která tedy přímo takto kontaktovala své klienty a vyzývala je k investici do těchto fondů. Další otázka je otázka zásobování. I zde velmi jasně musíme zjistit, jak dosáhnout toho, aby kvantitativní a kvalitní zásobování, nebo aby zásobování odpovídající kvalitě a kvantitě mohlo být zajištěno v souvislosti se spravedlivými cenami pro zemědělci. Už jsme o tom debatovali. Debatovali jsme i o udržitelných praktikách a veřejném zásobování potravinami, ať už se jedná o otázky klimatických změn, zachování zachování krajiny a tak dále. O tom už jsme hovořili, o těch veřejných tacích. A pátá otázka, která možná není přímo spojena s příjmem, ale je pro nás důležitá, to je, jak na základě vypracování nových eh, zemědělských praktik, které by umožnily nemít přehnané náklady, ale které by byly v souladu s územím. Jak v této debatě se také neobrátit na vědu, na výzkumné ústavy, abychom pracovali, nebo aby tyto ústavy pracovaly společně se zemědělci na různých zemědělských projektech, které by umožnily produkovat v souladu s tím, co dané území nabízí, aby se zbytečně nevynákladily zdroje, aby se také nenarušovalo klima a aby se řešily problémy, které vůbec v zemědělství mohou vznikat. Je to tedy velmi otevřená debata dnes odpoledne. Nepředpokládám, že se hned objeví nějaké návrhy. Pro mě je důležité, aby se ta rozprava zahájila, aby se každý vyjádřil a potom na základě toho se pokusíme společně na základě všech těch vašich poznámek vypracovat návrhy k jednotlivým kapitolám kde bychom mohli zasáhnout eh, na úrovni evropských politik. Děkuji. Eh, Děkuji, Josefe. Zahájíme tedy debatu na základě tohoto dokumentu, který nám je předložen. Máme zde osm řečníků, paní Erans Garcia. Děkuji, pane předsedo. To, co říkal pan Bové, je pravda. Evropská komise předložila dokument, eh, který hovoří z hlediska minulosti, hovoří o věcech, na které už jsme upozorňovali, například eh, starosti těch eh, producentů i spotřebitelů, které byly oprávněné, jak se potvrdilo v tomto dokumentu komise, protože to vypadalo, že si to dosud všichni vymýšleli. Měli bychom tedy myslet na budoucnost a jak vyřešit takto zjištěné problémy, ale řešení těchto problémů zatím ještě plně dotaženo není Například tento dokument zpravodaje upozorňuje na některé mezery v dokumentu komise, ale nikdy se nehovoří o tom, že by se měly posílit nástroje na řízení trhu. Ty trpějí a to vede právě k volatilitě cen, k velkému kolísání cen. A to je fakt. A fakt je také, že to zhoršuje vyjednávací schopnosti, vyjednávací pozice zemědělců, s distribučními řetězci. Měli bychom tedy tyto nástroje posílit a měli bychom také ukončit nebo skoncovat s těmi nerovnostmi, v rámci řetězce, ale měli bychom být konzistentní a nevytvářet například národní systémy označování, které by vedly k úplnému opaku, to znamená k neharmonizaci systému jednotného trhu. Také bychom měli koncentrovat zemědělskou nabídku prostřednictvím združení producentů a tím pádem bychom měli zabezpečit dohody, k nímž dochází, protože právě tyto dohody zvyšují stabilitu trhu a tím pádem i stabilitu cen, takže bychom měli modifikovat eh, normu, která se týká konkurenceschopnosti, aby se přizpůsobila právě uh, zvláštnostem zemědělského trhu v Evropské unii a ty společné tržní organizace by měly obsahovat eh, poněkud jiná pravidla, která by umožňovala spolupráci mezi jednotlivými producenty. Dále krátké eh, obchodní řetězce, ty jsou nové, ale umožňují především místním trhům omezit počet prostředníků a tím pádem eh, dávají také větší možnosti těm zemědělcům a zkracuje se cesta od výrobce k konečnému spotřebiteli. Dále, pokud jde o ceny, Monitorovací centrum, které by sledovalo ceny, by bylo velmi důležité, abychom mohli kontrolovat tyto ceny a vědět, jaké, jaká je pozice síly a k jakým nerovnováhám dochází v rámci potravinového řetězce a aby se uh, zrušili nebo omezili nekalé praktiky, které jsou velmi škodlivé, tak bychom měli mít nějaký odstrašující efektivní mechanismus, aby se zabránilo prodeji se ztrátou nebo prodeji pod eh, nákladovou, pod eh, cenou. Měli bychom také vytvářet eh, různé sankce v případě nesplnění Dále bychom měli dohlížet na správné informace, které jsou poskytovány spotřebitelům na prodejních místech. To je velmi důležité, protože spotřebitel nedostává spravedlivé nebo tedy pravdivé informace všude a vždy a dále bychom měli mít kodex, etický kodex na všech článcích potravinového řetězce, aby všichni plnili alespoň minimální normy. Myslím si, že to by byl důležitý přínos ze strany EPP nebo alespoň si to myslím já, já jsem zpravodajkou ve výboru Envy a omlouvám se za to, že eh, nebudu moci být eh, na zbytku této debaty, ale musím jít do výboru pro životní prostředí, protože tam bude probíhat debata právě o tomto tématu a já jsem zpravodajkou. Děkuji. Děkuji. Pan Kustinger. Ähm, Chtěla bych eh, poděkovat srdečně zpravodaji za Eh, tady eh, tuto zprávu. Eh, myslím, že je to taková velice přijatelná báze pro to, abychom zlepšili instrumenty, které tvoří tento řetězec zásobování potravinami a má co nabídnout. Já bych eh, si očekávala trošku konkrétnější eh, údaje a možná také vyhraněnější stanoviska. Eh, to, že má být placen včas a že má být dodavatelům toto zajišťovat dostatečný příjem, to je jasné. Také je třeba vycházet z vzdělávání spotřebitelů a samozřejmě, že práce eh, farmářům se musí vyplácet. Eh, dobrá možnost jsou společenství družstva farmářů, eh, tím se posiluje jejich vyjednávací pozice. Existují už takováto podobná družstva, která ovšem nejsou dostatečně silná na to, aby měli dostatečně silnou pozici proti silným řetězcům, čili s tím je třeba něco udělat. Jinak pokud se týče seznamu cen, velice často existují eh, relativně vysoké poplatky. Na druhé straně eh, není jasné, kdo se dostane na seznam a jaké jsou, jaká kritéria jsou rozhodující. To je také věc, Eh, kterou je třeba se zabývat. Pokud se týče eh, volatility cen, to je také velice zajímavá oblast, zejména tedy dolní a holní hranice a také rozsah spekulací, které tady je třeba opravdu omezit. Eh, podnik samozřejmě chce nakupovat levně, to musí být jasné, čili my nemůžeme bránit ve svobodné soutěži ale eh, možná, že málo se zabýváme roli zpracovatelského průmyslu, eh, protože mnohé eh, řetězce nakupují od nich a ne přímo od farmářů. A tady je třeba do toho vnést světlo také. Děkuji. Děkuji, budeme pokračovat další řečník. Uh, Děkuji, pane předsedo. Ne, ne, já jsem, já jsem eh, nespal, já jsem se trošku ztratil v překladu a také v této zprávě. Já jenom tady mohu chválit kolegu ze své skupiny za to, že to sepsal a já vím, že my jsme toto v minulosti už mnohokrát debatovali. To jsou věci, které nám leží na srdci a usilujeme o zlepšení situace spolu s komisí. Eh, nám nechybí názory, ale chybí nám trošku činnost, aktivita v eh, výboru i v parlamentu, eh, poněvadž opravdu mnoho se tady neudálo, mnoho takového, které by mělo nějaký dopad. My jsme zejména eh, pokud se týče rozpočtu, prosadili určité pozměňovací návrhy a také jsme eh, se zasloužili o zřízení dozorového orgánu nad cenovou politikou. Čili eh, já bych byl rád, kdyby Eh, protože máme eh, pilotní projekt eh, spolu s komisí a mě by zajímalo od komise tady nějaké informace, jak tento pilotní projekt funguje. To znamená, jak funguje tady tento dozor nad cenami a ziskovými rozpětími. Děkuji. A pan Nikoson jako další. Děkuji. Ani, ani já jsem nespal. Eh, už to tady zaznělo. A možná, že tam mluvíme pár měsíců a rok, roky a eh, vyníme supermarkety, vyníme kde koho, ale také my se musíme zeptat, co my jsme s tím vlastně udělali mm, ten největší problém, kterým se potýkají farmáři, výrobci eh, a další, to je volatilita cen. A také eh, třeba v, eh, růst cen vstupu, hnojiva a podobně. Čili o tom se tady skutečně bavíme dlouho. No, čili to jsou ty ceny. A my jsme celkem jasně viděli během té nedávné mléčné krize. Problém je pomalá reakce ze strany Evropy. To, to skutečně to bylo hrozné. Jestliže Evropa chce být brána vážně, a my chceme být bráni vážně, musíme tedy e, si přiznávat tyto problémy a reagovat na ně mnohem rychleji. E, my se zabýváme reformou a e, reformou e, různých e, podpůrných opatření, zemědělské výroby a tak dále. Tady to skutečně je třeba dobře promyslet, aby ta bezpečnostní síť byla na pravém místě. My nechceme kontrolovat trh, ale prostě ten trh musí mít nějaké svoje dno, níže už se propadat nemůže. My velice rádi se strefujeme do těch velkých eh, supermarketů a řetězců, ale oni jsou velice šikovní, mají velkou moc, mají eh, finanční sílu a navzájem bojují o podíl na trhu. A jestliže třeba ve Velké Británii se prodávají 2 litry mléka za necelé 2 libry, no tak co s tím? Ale když vidíte, eh, že třeba eh, toto platí za mléko, ale třeba eh, voda, litr vody stojí dvě, dvě libry, tak to skutečně tady něco není v pořádku. Problém je v tom, že vždycky je to na úkor těch výrobců, poněvadž jsou tam, eh, po nich eh, nastupují eh, zpracovatele, pak ten supermarket, no a ten supermarket svoje zisky pohlídá a ti zprostředkovatele, ti zpracovatele se, si pohlídají aspoň něco. Ale evropští farmáři od nás chtějí vlastně jednu věc. Já nevím, jestli bychom měli mít nějaké národní ombudsmany, evropské ombudsmany, nebo nevím, co s tím. Ale my prostě potřebujeme mít určitou rovnováhu, tak, aby každý měl svůj eh, férový podíl, jak ten výrobce, tak ten zpracovatel, tak ten prodejce a samozřejmě také spotřebitel. Protože spotřebitel chce kvalitní zboží eh, za přijatelnou cenu. A musí to být prostě přijatelné, musí to mít určitý standard a tak dále. Děkuji vám. Děkuji, slovo má paní Morvaj. Děkuji, pane předsedo. I já bych eh, eh, se k tomu rád vyjádřila, vítám tento vynikající pracovní dokument pana Bového. Chtěla bych vás upozornit na to, že nové členské země, bývalé komunistické země, jsou v trošku jiné situaci, ne jsou na tom všechny úplně stejně, ale třeba moje země, Maďarsko, ukazuje, že farmáři, dodavatelé zemědělských produktů jsou čím dál tím více vydáni na milost a nemilost nadnárodních řetězců, obchodníků na trhu, který je naprosto neregulovaný. A nebo je situace taková, že Eh, stát eh, zasahuje, anebo eh, možná málo v těch východních zemích se možná stát bojí zasahovat, aby jak si to nepřipomínalo minulé doby a hodně se podporují investoři, hodně se podporují nadnárodní firmy, a to samozřejmě je potom na úkor dodavatelů a zemědělců. Eh, důležité je také zmínit, že eh, my jsme také ztratili národní eh, potravinářský průmysl, něco je tedy v rukou mezinárodního kapitálu, hodně zavřeno bylo cukrovaru, poněvadž západní investoři tyto fabriky skoupili a pak je zavřeli, poněvadž de facto jim šlo pouze o tržní podíl. Čili my budeme finalizovat doporučení a to znamená, že je třeba, abychom také tuto situaci ve východních zemích vzali, na, vzali v úvahu, zapracovali a já bych velice eh, ráda dobrovolně eh, zpracovala studii Eh, ráda bych eh, vyzvala mm, naše dodavatele a zemědělce v Maďarsku, aby se s námi podělili o své zkušenosti. Děkuji. Děkuji, pan Dorman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji za zpracovanou zprávu. Já skutečně považuji tuto otázku za velmi důležitou pro budoucnost z hlediska příjmu zemědělců. Je třeba konstatovat, že v mnohých regionech a státech v Evropě nefungují úřady pro ochranu hospodářské soutěže. Je tam prostě příliš vysoká koncentrace prodejních firem, prodejních řetězců, které mají obrovskou moc eh, na trhu a de facto ten trh přestává existovat, stává se tam jakýmsi kvásí monopolem. Řešení je samozřejmě těžké. Návrhy komise, já myslím, že ty zase moc k něčemu nepovedou, poněvadž jenom takové nějaké akce dobré vůle od těch největších aktérů na trhu, no to je prostě taková nějaká romantická snaha. Já bych eh, k tomu chtěl ještě připojit jeden bod, který je podle mě velice důležitý, a sice eh, obchodníci mají snahu eh, si stanovat vlastní pravidla, například pokud se týče zbytky, zbytků Eh, prostředků na ochranu rostlin, eh, tak my máme jednoduše a prostě zákony, jak se s tím má zacházet, ale vidíme, že eh, každý řetězec si to dělá po svém a tím de facto se rozbíjí i společný trh v Evropě, čili je třeba, abychom uvažovali o tom, jak s tím naložit. Care cuvântul domnul Tabaidi. Eh, Děkuji. Já bych chtěla poprosit kolegy, aby se vyhnuli různým zjednodušením. Ze všeho nejdříve chci poblahopřát panu zpravodaji. A pokud jde o zjednodušení, tak plně souhlasím s, paně, s panem Nikolsnem, že někdy zjednodušujeme nebo podceňujeme nebezpečí, které představují supermarkety. To opravdu existuje. A někdy ale konkurence supermarketů mezi sebou má pozitivní dopady, o nich se zmínil pan Nicholson. Některé otázky lze velmi těžko zodpovědět. Jakým způsobem bychom mohli regulovat trh? S vhodnými prostředky, které budou odpovídat jednotnému trhu. Například horizontální integrace producentů. Jaký je rozdíl? Je zde velmi úzká hranice mezi kartelem a horizontální spoluprací producentů. To je otázka, která zatím ještě není vyřešena. Plně souhlasím s vámi a s komisí, že vertikální integrace je velmi důležitá Rád bych vám poděkoval, pane Bové, protože je zde velký rozdíl mezi východní Evropou a střední Evropou, protože u nás největší problém je nedostatečná integrace, vertikální integrace, a můžeme říci populisticky, nacionalisticky, šovinisticky, že cizinci koupili naše podniky, naše potravinářské podniky, aby si tím koupili trh. Do určité míry je to pravda, ale na druhé straně pro zemědělce, pokud vlastník potravinářské firmy není zároveň zapojen do žádného řetězce, tak vzniká problém. Například eh, v Dánsku jsou čtyři jatka na eh, vepře a ti výrobci jsou spoluvlastníky. U nás eh, ve střední Evropě tam je velký problém v tom, že třeba ta jatka jsou třeba ve vlastnictví nějakých cizinců nebo i Maďarů, ale eh, producenti, zemědělci nejsou spoluvlastníky. To je tedy velký problém ve východní Evropě. Dále můžeme kritizovat eh, supermarkety, hypermarkety, ale máme zkušenost eh, v nových členských zemích, že zemědělci nechtějí spolupracovat, nechtějí se spojovat já jsem z venkova, já mám právo venkovany kritizovat. Proč nevyužíváte možnosti organizace producentů? Pan Čološ, náš nový komisař, velmi zdůraznil otázku místních trhů a já plně souhlasím s vámi. Jsou zde dobré příklady, Měli bychom tyto dobré příklady vyjmenovat ve Francii, ve Valonsku. Mark Tarabella a já jsme zorganizovali cestu po Valonsku a setkali jsme se s asociací, která informuje zemědělce ohledně možnosti prodeje přímo na, ferm- na farmě. A to by bylo důležité, zajímavé, protože existuje celá řada různých prostředků, ale my se nesmíme dělat iluze. My musíme toto téma rozvíjet, ale toto téma je tak rozporuplné a tak těžko řešitelné, že je třeba opravdu velké opatrnosti. Děkuji. Děkuji, pan Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, Josefovi Bovému. On odvedl velice dobrou práci. Ale je pravda, připojuji se, že skutečné možnosti řešení tady reálně nemáme. Koncem 60. let v Německu studenti eh, měli slogan Představte si, že je válka a nikdo do ní nejde. Já dnes mohu říct, představte si, že existují velké obchodní řetězce a nikdo tam nejde nakupovat. Ale bohužel to tak není. Proto zavírají ti malí. A proto zejména ty diskontní obchody, eh, tam vzniká vysoká koncentrace a je to prostě proto, že spotřebitelé takto rozhodují. Kdyby tam lidé nenakupovali, no tak by nebyly takovéto koncentrované obchody, řetězce. Také moje eh, babička eh, měla eh, kdysi v 70. letech svůj obchůdek, no ale musela ho zavřít, poněvadž lidé byli mobilnější a začali jezdit nakupovat do supermarketu. To znamená, že to je vlastně ten mechanismus, jakým vznikají ty velké diskontní řetězce. Bohužel jsou tady problémy, které jsou pro nás velmi vážné. Já víc jak 15 let předsedám velkému družstvu mlékáren, podobně jako eh, kolega z Maďarska. Eh, tam je celkem pět tisíc sedláků, kteří jsou Eh, kteří jsou členové tohoto družstva, eh, také naše představenstvo, to jsou všechno sedláci. No a my eh, jsme velmi úspěšní a máme ziskovou marži 0,02%. Méně už to prostě nejde. A přesto jsme schopni platit o něco málo vyšší ceny než konkurence. A tady z toho je vidět spousta zajímavých čísel. Máme obrat asi miliardu eur, tisíc milionů eur. Máme prémiový segment, kde prodáváme drahé výrobky, ale tady máme obrat pouze 50 milionů. Víc nejde, my bychom tam rádi prodávali 900 milionů právě tohoto drahého zboží, ale bohužel eh, spotřebitel není ochoten za to platit. Takže my můžeme eh, takto zaplatit 5 až 10 centů za litr mléka navíc. Pak máme bio eh, potraviny, to je 10, eh, pardon, 30 milionů eur, ale zase to je maximum. Čili máme obrovský problém. A sice, že ten největší objem našich výrobků se prodává v diskontech. A tady musíme se na evropské úrovni postarat o to, abychom měli eh, slušné platební lhůty, aby to nebylo třeba více než 100 dnů. Dále máme problémy s obchodními řetězci. My, eh, jestliže eh, budeme tady dodávat do vlastního obchodu a to samé jiným, no tak jsme prostě zaměnitelní. Dále tady máme eh, ty poplatky eh, za uvedení na eh, seznam dodavatelů. Já bych řekl, to jsou téměř mafiánské poplatky. Pokud chce někdo dát do řetězce dobrý produkt, no tak musí prostě si zaplatit 200 tisíc euro za to, aby od něho vůbec odebírali. To prostě tak to je. Já doufám, že najdeme nějaký způsob, jak výrobce jak si dá tím lepší pozici v tom hospodářském systému. Uh, Děkuji, pane Desi. Máme ještě sedm kolegů, kteří si chtějí vzít slovo. Musím je poprosit, aby byli opravdu struční a nehovořili více než minutu a půl, abychom si mohli vyslechnout také pana zástupce komise. Pan Danilis. Projde. Děkuji, pane předsedo. V této debatě jde o jeden z nejvážnějších problémů v zemědělství a týká se to samozřejmě také spotřebitelského aspektu. Já bych chtěl zmínit jeden bod. Existují podle komise tři strukturální slabá místa, například eh, referen, eh, nebo rozdíl mezi spotřebitelskou a výrobní cenou. To také souvisí s fungováním konkurence a s vyjednávací pozicí aktérů. A z tohoto důvodu je třeba ke každé této strukturální slabině přistupovat zvlášť. My jsme například počítali s tím, aby se rozvíjely lokální trhy a také, abychom měli lokální ukazatele a současně je třeba lépe informovat spotřebitele o produktu, který si volí. Já myslím, že je třeba vlastně celou, celý ten eh, dodavatelský řetězec eh, nějak upravit. Eh, potřebujeme, aby ten regulativ komise byl strukturálně změněn, aby se prostě skutečně zaměřovalo na problémy v dodavatelském řetězci. Dále samozřejmě je třeba posílit vydávací pozici výrobců. Tady to je skutečně, tomu věříme, to tak musí být. Ale to znamená, že musíme řadu opatření nejdříve vyhodnotit a správně analyzovat problémy. A pak uvidíme, jaké dopady budou mít tato opatření. Pan Čekeresky. V rolnictví není v stanie Vypadá to tak, že zemědělský trh není schopen naplnit svoji úlohu. A dále na finančních trzích banky, když zavedeme nová řešení, nové dohledové úřady, eh, což chtěl učinit summit G20, to vše je podobné tomu, co jsme měli v zemědělské eh, politice, co se týče těch řídících či dohledových mechanismů. V zemědělství je 15% produkce a intervence státu či Evropské unie jsou nezbytné producenti jsou roztříštěni, zpracování potravinářské jakých produktů je tež rozstříněné. Máme velké koncerny, ale také malé firmy a vidíme velkou převahu a dominanci těchto velkých výrobců a chceme podpořit ty malé a středně velké podniky. Ale pro malé farmy tady není žádná podpora. Jak je podpořit? To je klíčová otázka po, pro budoucnost společné zemědělské politiky. Děkuji. Pan Alvarez. Děkuji, pane předsedo. Tento problém je skutečně klíčový a velice důležitý, protože všichni závisíme na přístupu, který bude přijat a v závislosti na tom, jaký bude náš přístup, tak budou vypadat ceny eh, produktů eh, na trhu již vidíme určité změny. Změny za posledních 20 let došlo k velkému, velké přeměně v těch dodavatelských eh, řetězcích a celý potravinový průmysl, potravinářský průmysl se změnil s nárůstem supermarketů, s větší koncentrací a větším um, kontrolou v rukách několika velkých koncernů, což um, velmi omezilo manévrovací prostor veřejného sektoru. My musíme být velmi opatrní, jak budeme postupovat. Trh je dobrá věc a chceme mít nadále trh. Trh zajišťuje efektivnost, zajišťuje transparentnost a vede k nižším cenám pro spotřebitele. Ale pokud eh, trh umožňuje takové praktiky, které jsou méně konkurenční, dokonce protikonkurenční, pokud trh umožňuje nekalou soutěž, nekalé praktiky, například ve smluvních, předsmluvních i posmluvních eh, úpravách či ujednáních, pak v takovém případě bychom eh, se je poškozen příjem některých těch článků řetězce, tady konkrétně příjem vlastních producentů, a negativně to ovlivňuje cenu na konci toho řetězce, tedy cenu, kterou zaplatí spotřebitel. Jak zajistit, abychom měli takové nástroje, které zajistí trend, transparentnost a jak vytvořit nějaké určité orgány či mechanismy, které to budou, eh, eh, na to budou dohlížet. Velké supermarkety a jejich řetězce na tomu věnují velkou pozornost a Měli bychom zajistit a měli bychom si vytvořit jasný obrázek toho, k čemu dochází v celém tom řetězci, aby nikdo nezneužíval svého dominantního postavení je třeba zajistit, aby distribuční kanály byly eh, spravedlivé k, k producentům i spotřebitelům. Děkuji, paní Taribare. Pa, pan Taribare. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, především blahopřeji zpravodaji k jeho zprávě, protože kromě toho, že zde hovoří o lepším fungováním potravinového řetězce v Evropě, hovoří také o spravedlivých příjmech pro zemědělce. A to je právě dobře, protože v tom je zakopaný pes. Myslím, že taká struktura je velmi dobrá, protože tam obsahuje právě to, co návrh komise neobsahuje. Například v odstavci 1 se hovoří o transparentnosti, nesmíme zapomínat na monitorovací centrum cen a marží. Hodně se hovoří o distribuci, samozřejmě se hovoří o výrobcích, hovoří se o distribuci, která obecně nemá problémy, až na některé řetězce, které někdy nemají jasnou strategii. Nicméně výrobci mají spoustu problémů. Já jsem byl v Maďarsku, kam mě Šába pozval a tam jsem viděl, že velká distribuce například řetězec cora rozvíjí systém, kde se jablka budou eh, produkovat pouze v Maďarsku a prodávat eh, v tomto obchodě, v těchto obchodech. Takže to je ten krátký okruh, krátký řetězec. Nesmíme zapomínat na hlavní aktéry, kteří vyvíjejí tlak na marže, a samozřejmě nízká marže a ztráta eh, výrobců, to je na straně potřeby těch zpracovatelů. A tam na to zpravodaj samozřejmě upozorňuje v odstavci 2. Nesmíme zapomínat na ty zpracovatele. V mléčné krizi se o tom nikdy nehovořilo. Hovořilo se o distribuci, hovořilo se o výrobcích, kteří si nevydělají na živobytí a zapomínáme na ty zpracovatele, kteří vydělávají nejvíce. Ale na to bychom neměli zapomínat, protože právě zpracovatele dělají obrovské marže, větší než distribuce v dnešní době a neměli bychom na ně zapomínat. A to je právě centrální bod, na který jsem chtěl ve svém krátkém vystoupení upozornit. Pan Jan, prosím. Děkuji. Také já bych chtěl poděkovat zpravodaji eh, za to, že se ujal tohoto velmi důležitého tématu konstatuji, že my skutečně v obchodě potřebujeme eh, to, aby sedláci, výrobci byli součástí toho systému. Eh, hodně se tedy eh, hovoří o těch obchodních řetězcích, to, že existují ty rozhodnutí spotřebitelů samozřejmě, ale když o nich mluvíme, Eh, tak tady je určitý fenomén. Jestliže se eh, sníží cena, eh, co se stalo u mléka, a je pořád ještě dost těch, kteří produkují to mléko, no tak je to všechno v pořádku. Tak to argumentují řetězce. My mm, tedy ovšem musíme najít nějaké nástroje, konkurence, e, omezení doby splatnosti a tak dále. Ale musíme vytvořit mechanizmy také proto, aby e, e, sedláci v této tržní hře také hráli správně, aby se nechovali nesprávně. Obchodní řetězce jednají naprosto tržně a ti sedláci to musí taky nějakým způsobem do toho tržního mechanismu zapojit.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 jako předposlední pan Agnew. Děkuji, pane předsedo. Někdo tady zmiňoval vertikální integraci a já chci eh, říci mm, jakýsi pracovní příklad toho. Eh, je to eh, výroba vajec z volného chovu, je tady celá řada producentů, nesnaží se to supermarkety přejmout sami, ale ti, kteří balí ta, ta vejce, vyjednávají za ně a ti, ty firmy jsou stejně velké jako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 Ehm, zastupuje velký vyjednavač a oni si uvědomují, jaký je mm, přínos jim pro, prodeje v malém, jak to dělá třeba moje e, žena každé úterý a toho dosahuje asi objemu 5%, ale když je těch vajec příliš mnoho, e, než mají na něj trh, tak to nehodí na volný trh, e, zpracují je, oddělí žloutky od bílku a zmrazí, tak to mohou být zmrazené nahrazeny několik let i něko, několik let a to potom vrhnou na zpracovatelský trh, až bude poptávka. Takže tím neklesá ta cena. Snaží se tedy eh, dělat eh, takzvaný branding, eh, jakési označování značkami. To znamená, že některý supermarket kupuje jenom určitou značku těch vajec, určitých farem, nejsou tam žádné dovo, dovozy. My prodáváme jenom Sainsbury's, kteří to mají pod značkou Happy Hen, šťastná, jako šťastná kuřata, šťastné slepice a my dostáváme navíc dvě pence za, tu, e, za e, tucet. Je to tedy něco, co vzniklo ze spoda, nebyly tam žádné dotace, žádné zásahy EU, všechno to vzniklo spontánně v rámci toho průmyslu, nemůžeme to na ně uvalovat, nutit jim to, je tady potřeba uh, Eh, z určitých obětí, ale měli by si toho všimnout mlékaři, jak to funguje. Je tady celá příliš mnoho družstev, měli by vlastně i v tom mlékárenském průmyslu dosáhnout obdobného eh, a rozhodně státy by do toho neměly zasahovat. Děkuji. Děkuji a jako poslední má slovo pan Kalinovský. Děkuji, pane předsedo. Eh, největší frustrace a největší nervozita je z toho, že eh, i když se snižují ceny, které se nabízejí prvovýrobcům, tak na trhu jsou ty ceny pořád stejné nebo dokonce ještě eh, rostou. Vědnavací pozice těch prvovýrobců je čím dál slabší a je to vlastně díky tomu, že nabývají na moci ty velké obchodní řetězce. No a my o tom hovoříme už hodně dlouho a dáme si hlavu s tím, co s tím udělat. Je e, pravda, to všichni víme, že e, používají neférové instrumenty, prodlužování e, doby splatnosti a já nevím, co všechno ještě. Já myslím, že odpovědi mohla být eh, integrace eh, výrobců, integrace výrobců se zpracovateli, poněvadž to eh, v podstatě, pokud toto nebudeme podporovat, tak tady skutečně bude stále ta nerovnováha mocenská. E, jestliže to nepůjdeme touto cestou, tak budeme muset e, vymýšlet instrumenty podobné e, nebo takové, které by omezily moc těch řetězců, jako třeba stanovit maximální marži. Čili buď to ta integrace, a nebo prostě budeme muset nějakým způsobem zasahovat do toho, co Eh, prostě omezovat, omezovat třeba marže řetězců nebo něco podobného, to prostě to by u nás asi třeba v Polsku moc eh, populární nebylo. Děkuji a ještě eh, Pan Danten. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je dobře upozornit na transparentnost. Monitorovací centrum Observatoř to může být prvek této transparentnosti, ale nebudeme moci jasně pracovat na trhu, pokud tento trh bude organizován. A já si myslím, že na evropské úrovni se musíme podívat poněkud novým způsobem na organizaci jednotlivých odvětví. Organizace ne vždycky znamená kartel, někdy to znamená také transparentnost, pokud je o rozdělení cen a marží. Několik zemí už má tyto observatoře, tato monitorovací centra a to ukazuje, že ta hnízda produktivity ale i zisku nejsou vždycky tam, kde je očekáváme. A já si myslím, že kapitalistická koncentrace, kterou už několik let pozorujeme v potravinářském sektoru, se také podílela na vytvoření nových výdajů. Samozřejmě v oblasti distribuce, tam se minimalizují náklady, ale k tomu se také doplňují náklady nové, které se váží navíc k tomu potravinářskému řetězci. A tím pádem se ještě snižuje ta cena, která zůstává pro výrobce. A myslím si, že právě na to máme pracovat. A máme v Evropě celou řadu malých a středních podniků, které budou čelit těmto kapitalistickým problémům v otázce následnictví. A vypadá to tam tak, že hrozí, že by se přidali k těm velkým strukturám, když někdy ty malé a střední podniky jsou schopny odměnit eh, své výrobce lépe než velké podniky. Děkuji a teď zástupce komise Pierre Luigi Londero. Velmi stručně prosím, pokud chcete, máte slovo. Děkuji, Pane předsedo, mám skutečně jenom velmi málo času a chci využít této příležitosti, abych poděkoval panu zpravodaji za přípravu tohoto pracovního dokumentu, který má eh, mnoho cílů a jeden z cílů byla stimulace diskuse a ta diskuse byla skutečně stimulována velmi zajímavé vyjádření eh, po dvou letech práce komise a po třech sděleních v této věci vidíme, že tato téma bylo eh, parlamentem převzato a je prioritní v parlamentu i v Evropské radě. Když si přečteme na poprvé teprve tento pracovní dokument, zhledáváme tam celou řadu zajímavých návrhů. Je to velmi ambiciozní dokument, který jde až, který jde nad rámec rozsahu těch, těch sdělení. Je to více méně eh, ve formě zprávy a my budeme eh, panu zpravodaji poskytovat během několika následujících dnů detailnější eh, zpětnou vazbu. A pak chci odpovědět na otázku, která zazněla od pana eh, europoslance Smise, který se která se týkala financování, komis, které má komise k tomu, aby eh, udělala jakousi pilotní studii pro tu observatoř. Děkujeme parlamentu za mm, tuto iniciativu. My eh, při provádění analýzy možné observatoře jsme, se, jsme zjistili, že není vhodný okamžik k tomu, abychom zahájili tuto pilotní, pilotní studii, ale chceme ji zahájit. Jsme v kontaktu s kolegy z Eurostatu eh, což by bylo nejlepší místo, kde bychom provedli tuto pilotní observatoř. My jsme nechtěli toto zahájit a financovat z Eh, po, eh, za peníze daňových poplatníků, pokud by se ukázalo, že již tady jsou nějaké údaje a Eurostat má určitý nástroj na webu, který monitoruje eh, ceny a je to eh, pro široké kategorie produktů po celém tom řetězci. Eh, je však potřeba v této věci ještě učinit více a my tak učiníme v souladu s těmi dostupnými financemi. Děkuji za pozornost. Děkuji komisi. Zítra budeme zasedat v tomtež sále a odpoledne se sejdeme v sále 2 k 2. Děkuji tlumočníkům, děkuji a přeji všem hezký večer. No. Hele, um, ehm, Binku, nevíš, jestli Swiss Air je součástí nějaký takový tý velký partičky těch, eh, víš, toho skopek? Z je, jo. Jo? Oni už to dokonce koupili. Aha, já to tak moc nesledu, ale mám nějakou tady prostě mě spou letenku Swiss Airu do, do Lucemburku a mě se do toho moc nechtělo, ale když si to aspoň s tou Lufthansou, tak aspoň tak. Aspoň, mám, že tak. Já mám na příště, já vlastně možná, že už i teď, Eh, mám z Austrianova. No, a ty jsou a s kým v partě? Ty jsou taky Lodhem, tam jsou už všichni. Prostě všechno Německo, německy hovoří. Lod no, a všechno. Akorát, akorát oni, oni teďka asi čekají, až teda jako eh, ČSA padnou, že by to koupili taky za korunu. <laughs> za euro. No tak radši Lodhem za. No. Ale eh, musím říct, musím říct, že jako s těma Austrianama letím v pátek zpátky domů z Austrie, ona má operuje to SM Brussels. Oh, starý. <laughs> Já s nima tam ráda. Protože no. SM Brussels koupili a i víte kdo? No, Lufthansa. No, no, tak co, tak je to všechno propojené. Všechno Lufthansa, no. No dobře, ale Swiss Air teda je z Lufthansa, takže se mi to načte na účet Lufthansa, to mm. mě zajímá. Protože prostě mě to nechtějí dát s KLM. Jo. No, tak jako když je Pro mě je prostě nejdůležitější informace ta, že Central Connect Airlines SRO se sídlem v Jo, to je nějaký ten ostravský. Že, že, tam se taky míle počítají do Lufthansa. Fakt, jo. To je neuvěřitelné. Central lítá, Connect Airline. Do Vídně a do, a do Prahy. No. A ten Mnichov už neskončil. To ještě furt jim lítá. Ten Mnichov jako obnovili před rokem. No to vím. Hada. Eh, obnovili, to znamená, že už by taky ho mohli zase rušit. Ne, oni mají eh, za den dva lety do Vídně je no. mezi tím mají pauzu, tak skočí do Mnichová. Do Mnichova, no ale jenom musíme skočit z Kyjeví, že tam neskáčou. A kolik mají letadel? Jedno. Ne. Ne. ne oni, oni teďka mají nějak pět nebo šest. Pět nebo šest, no vidíš to, to mají eh, letadlový partner. Dvě až tři z nich pronajímají čes a no, a pozor, pozor, zakládají dceřinou společnost. Bude se jmenovat Central Charter Airlines. No ne. A kupují, já nevím, asi dva nebo tři bolivy. No a kam budou lítat? Na Riviéru. No, na, na Jadran. Na Jadran to jo, to by se Na Riviéru, jenom v létě. Oni, oni, oni ČSA se jako stahují z toho čátrového odchodu, se strava servisem si nějak šlápit na kuří okolo. Mm. No hmm. tak Daneš Zátor toho využil kupuje bowlingy, no. tak já teda asi na to budu muset kejmnout na tu letenku, no. Když mi to říkáš. já jsem si teďka kupoval ten kvalitajno přes, přes tu agenturu. No, to taky přes ale, agenturu. Ale či, představte si, jako potřebuji eh, letět eh, na, do Lucemburku Aha, taky. a tam tu chci teda do Bruselu a, a že příští týden zpátky z Bruselu. No. No. A jde to? Vlakem, no. Problém? No. no, ne, problém není, ale jako ta cena, to je neuvěřitelné. 20 tisíc korun. No, a s kým to je? všechno? nějaký zvláštní požadavek? a zpátky jo. teda Austrian, eh, SM eh, no. Brussels. Eh, no. no víš co, když tadyhle to je jako Praha, ale ty kombinace. Jo, a, s AKLM, jako teď, co tam prostě tu opci je uh, 11 euro. Maria. No. to je strašný, no. A s tím svisérem jako je to asi 400, no, tak jako to já chápu, že mě prostě nutí do toho sviséru, no, já to chápu. já na to přistoupím, to nic dělat. I když bych byla radši s tím kálem, že to je trochu jako lepší. Tak, se Swiss Airem, no to je zajímavé, já jsem letěla no, no přes Zurich, Prahu, to přes, to přes, um, přes Frankfurt. Frankfurt. No, no, no, to bylo přes Michova. A ty časy nejsou špatný, já na to asi prostě přistoupím. Tak se mějte hezky, hezký večer, myslíte, že ještě seženeme něco k jídlu někde? V tuhle dobu určitě. Ach, no. je, je, je, Určitě. No jo, teď už se bude jenom jíst. <laughs> No jo, já to sama.